colleagues. Vážení kolegové, jako vždy jsme pod velkým tlakem, máme málo času, navrhuji proto, abychom začali opět s velmi důležitými slyšeními. Jako vždy máme tlumočení do 18 jazyků a schůze je webstreamována a bezpapírová. Ráda bych přivítala paní Běnkovskou, komisařku pro vnitřní trh, podnikatelství a malé a střední podniky. Je to komisařka s celou řadou odpovědností v oblasti, kterou vyšetřujeme. Eh, nebudu zdržovat a dám slovo. A, přece jenom pan Karinč. Omlouvám se, paní předsedkyně, eh, procesní otázka, otázka na posledním slyšení Jedna z frakcí nebyla přítomná a e, předsedkyně dala čas jiné frakci a já si myslím, že by bylo spravedlivé, kdybychom to nedělali, protože to sem vnáší takový prvek politického handlování. E, pokud nějaká frakce nechce ten čas, tak ten čas zmizí a stane se časem všech ostatních a budeme pokračovat eh, v řečnickém seznamu. Nemám problém eh, o tom hovořit na koordinátorech, já jsem velice flexibilní předsedkyně, pokud se všechno děje včas a jsem flexibilní s tím, že třeba zpravodaj eh, nestíhá přijít včas. Pokud dodržíme čas, tak myslím je vhodné, aby lidé měli možnost ptát se. Ale jak říkám, není problém prodiskutovat to na schůzi koordinátoru. Příště tedy. Můžeme se do toho pustit? Tak jdeme na tom. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně. Chci vám poděkovat za pozvání na tento výbor. Je to, myslím, jedno z nejdůležitějších témat v mém portfoliu. Řešila jsem to od začátku, eh, od konce roku 2014 samozřejmě po začátku skandálu Volkswagen to trošku zrychlilo. Budu, jako vždy, i tentokrát velice otevřená a upřímná. Myslím si, že pravdou je, že to, co se stalo v případě emisí, je skutečně opovržení hodné. Je hrozné, že někdo takováto odpojovací zařízení vymyslel, instaloval, aby eh, si podváděl v legislativních otázkách, je ostuda, že se ty zařízení používala, eh, že nebyla sankcionována a v neposlední řadě je strašlivé, že evropští spotřebitelé za to nedostávají žádnou kompenzaci. To je něco, co se musí změnit. Já jsem to řekla naprosto jasně a myslím si to i nadále. Náš systém vyžaduje změn. Samozřejmě se zdá, že někteří v průmyslu a některé členské státy zatím nevědí, ale eh, jsem si jistá, že naši společnou snahou eh, se to brzy dozví. Dovolte mi zmínit pár konkrétních bodů. Eh, když jsem přijala tento úřad na konci roku 2014, byla jsem informována o legislativě obecně o automobilovém průmyslu, ten je velice důležitý a je součástí mého portfolia a o legislativě, o emisích a o reformě homologačního systému. Bylo od začátku jasné, že e, Situace, kdy dochází k přílišným emisím NOx, je nepřijatelná, je nepřijatelné, že nefunguje dohled nad trhem. Bylo jasné, že s tím musíme něco dělat a že s tím musíme něco dělat naléhavě. A to jsem také udělala tím, že jsem přijala první balíček o e, emisích v reálném provozu v květnu 2015, ale bohužel musím říci, že bohužel, když e, vypukl ten emisní skandál o čtyři měsíce později, bylo opět naprosto jasné, že bude potřeba pracovat ještě rychleji. No a pak jsme zjistili, že je daleko snazší pohybovat se rychleji po tom emisním skandálu, což je nešťastné, ale je to tak. A proto hlasování o e, druhém návrhu o emisích v reálném provozu e, bylo předsunuto na říjen. V červnu jsme přijali ambiciozní legislativu VLTP, kterou chceme e, si spustit v září příští rok, která konkrétně změří, zlepší opatření pro měření CO2 a spotřebu paliva. A rovněž řešíme také otázku homologací. Předložili jsme návrh, který má zajistit, že bude nad trhem na, eh, na, náležitě dozorováno a že všichni budou plnit pravidla. Chceme zajistit vyšší kvalitu a nezávislost testování vozidel. A samozřejmě chceme zajistit také dohled nad vozidly, která jsou již v provozu. Navrhli jsme dozorčí systém, který by dozorovala komise a docházelo by tam také ke vzájemné kontrole mezi členskými státy, takzvané peer review. A rovněž jsme navrhli sankce na evropské úrovni. Je to systém s protiváhami a pojistkami a s dohledem EU. To by mělo zajistit, že všechny příslušné dohledové orgány budou plnit své role, plnit pravidla a budou aplikovat všechny požadavky. Samozřejmě při vytváření tohoto návrhu jsme se poučili také z emisního skandálu. No před ním to bylo trošku jiné celé. Pokud ten návrh bude přijat tak, jak je navržen, jsem si naprosto jistá, že posílí systém a učiní jej ambicioznější a přísnější. Bude to klíčový návrh pro předcházení jakémukoliv budoucímu porušování pravidel na národní úrovni a bude to také klíčem k obnovení důvěry veřejnosti. Nicméně tento návrh potřebujeme přijmout co nejdříve. Ten návrh je u vás v Radě a Evropském parlamentu, u obou kolegislátorů. Musím říct, že mě překvapilo, že eh, v těch diskusích o tom návrhu se objevuje určitá, ur, určitá váhavost nebo odpor vůči změnám, takže chci říct, že potřebujeme vaši podporu, abychom mohli náležitě změnit homologační systém. Zejména potřebuju vaši pomoc, eh, chceme-li vytvořit náležitý systém dohledu nad trhem, ten zatím neexistuje a potřebuji vaši podporu také v ostatních projektech. Tady hovořím o eh, třetím a čtvrtém aktu o emisích v reálném provozu, na kterých momentálně pracujeme. A rovněž je potřeba se posunout v otázce pozměňovacích návrhů k návrhu Euro 5, což je zásadní pro další dekarbonizaci sektoru dopravy. To je můj velký závazek. E, jsem si jistá, že je potřeba ostřihnout se od minulosti a já jsem připravena jednat, dokud toho nedosáhneme, tedy já a celé mé, veškeré mé služby. Tím se dostávám k vynucování plnění pravidel. Zákaz odpojovacích zařízení je otázka emisní legislativy a homologace. Zjištění odpojovacích zařízení je však práce pro národní tržní dohledové orgány. Legislativu už máme k dispozici, která, tuto, která tento dohled zajiští, zajistí, ale legislativa z toho činí výlučnou odpovědnost a zdůrazňuje výlučnou členských států. Viděli jsme, že tento dohled nad trhem je často v členských státech velmi, velmi slabý. Průmysl si ohnul pravidla a je si i nadále stále jist tím, že nebude vyšetřován příslušnými orgány, na národní úrovni a nedělá si vůbec žádné eh, starosti o povinné svolávací akce. navrhli se eh, místo toho dobrovolné svolávací akce. Spochybňují kvalitu legislativy, co se týká odpojovacího zařízení, o tom jste možná slyšeli. A to samé platí i pro správní pokuty. V praxi žádný členský stát tyto pokuty neaplikuje, ani jeden. Takže opět dovolte mi to říci eh, tak, jak to zkrátka je. Právo v otázce odpojovacích zařízení je jasná, jasné. A červnová rada pro věci dopravy ukázala, že většina členských států se mnou v tomto souhlasí. To potvrzuje, že potřebujeme hlavně za prvé lepší pravidla, jak dohlížet nad trhem, efektivnější vynucování pravidel členskými státy a evropský dohled, aby se zajistilo, že problémy, které mají evropský rozměr, budou Eh, řešeny na základě jaksi honest brokers, to znamená upřímných zprostředkovatelů. Eh, můj návrh máte na stole. Jak víte, komise požádala členské státy, aby vyšetřili přítomnost odpojovacích zařízení v, eh, ve vozidlech, která jsou v provozu na jejich územích. Vyzvali jsme členské státy, aby nás informovali ohledně rozsahu a modalit těchto vyšetřování Náš, naše interní vyšetřovací eh, vědecké centrum, eh, společné eh, výzkumné centrum má společnou metodiku, která má zajistit konzistentnost výsledků těchto testů, nicméně zatím máme stále bohužel nekompletní informace, co se týká hodnocení a vyšetřování, která členské státy provádějí. Upřímně říkám, jen pár slovy, že s tím vůbec nejsem spokojená, Jakou reakci z členských států máme? My to neustále opakujeme, neustále se ptáme a nikdo nám neodpovídá. Jsme v pravidelném kontaktu s členskými státy a já samozřejmě budu monitorovat postup v této věci i nadále. A kde budou pochybnosti, budeme mít možnost otestovat vozidla v laboratořích ERC a rovněž chceme zajistit jednotnou harmonizovanou interpretaci pravidel na celém jednotném trhu, ale v první řadě je potřeba objevit odpojovací zařízení a rozkrýt skandál s odpojovacími zařízeními. A to znamená, že členské státy musí začít být transparentní a musí nám poskytnout veškeré informace, které potřebujeme. Já a mý kolegové v komisi transparentní jsme a spolupracujeme. A chci, aby stejně jednali i členské státy. Nic menšího od nich nebudeme akceptovat. Víme, že odpojovací zařízení používal Volkswagen, ale e, existují pochyby o dalších výrobcích vozidel. Jednoznačně. Teď, e, když už se ten skandál objevil, tak e, výrobci aut začínají tvrdit, že pravidla ohledně emisních kontrolních systémů a výjimky z nich nejsou jasná ale nikdy v minulosti toto netvrdili. Nikdy po nás nikdo nechtěl jakékoliv vysvětlení. A najednou se sami výrobci vozidel rozhodli eh, ohledně dobrovolných svolávacích akcích a přizpůsobeních emisních kontrolních systémů a to je přinejmenším překvapivé. Ale samozřejmě zatím nemohu zaujmout e, finální stanovisko, protože zatím nemáme veškeré potřebné informace. A proto budu i nadále tlačit na to, abychom všechny informace z členských států získali a veškeré potřebné reakce z členských států. Mohu, mohu vás ujistit, že eh, veškeré informace vám dám k dispozici a nebudu uhýbat eh, před využitím jakýkoliv nástrojů, veškerých nástrojů, které máme k dispozici. Eh, rovněž eh, mě velice znepokojuje, jak se zachází s evropskými spotřebiteli, protože oni přímo trpí tímto skandálem a je potřeba je brát vážně. A to jak ze strany průmyslu, tak ze strany členských států. Já jsem vyzvala národní eh, vynucovací orgány, aby aplikovali právo a chránili spotřebitele v EU. Rovněž jsem vyzvala firmu Volkswagen, aby dostála své odpovědnosti společně s komisařkou Jourovou s Volkswagenem diskutujeme. Není to bohužel vůbec uspokojivé, jak to probíhá. A komise provede vše, co je v jejich silách, jak právně, tak politicky vzato, aby nenechala evropské spotřebitele ve štychu, jak se říká. Eh, vážení poslanci a poslankyně, nechci, abyste pochybovali o odhodlanosti komise a o odhodlanosti mě osobně. Nechci, abyste pochybovali o tom, že tyto problémy budeme řešit, dokud je nevyřešíme. Ale samozřejmě nesmí být pochybnosti ani o vašich rolích. Nejen v tomto vyšetřování, ale i co se týká legislativy, která je na stole a návrhů, které teprve přijdou. Je to naše společná odpovědnost. Dovolte mi zakončit svůj příspěvek pozitivněji. Jsem přesvědčená, že tento emisní skandál představuje pro Evropu příležitost. Je to pro nás příležitost provést transformaci do nového eh, automobilového průmyslu a do nové éry mobility. To znamená, budeme mít takový eh, průmysl, který bude mít nulové emise, bude automatizovaný a bude propojený. Bude to špičkový průmysl na celém světě jsme teď připravili pracovní skupinu GEAR 2030, která bude plánovat další postup a čeká nás několik důležitých rozhodnutí. Budeme muset rozhodnout o možných alternativách pro dnešní dýzlová a benzinová vozidla, eh, ohledně toho, jak zajistíme, že vozidla budou mít nulové emise a také o úrovni automatizace. Je potřeba tyto eh, volby učinit už dnes, protože zbytek světa na nás nečeká. Musíme vyřešit otázky z minulosti, ale stejně tak důležité je mluvit o budoucnosti. Ale bez vyřešení otázek minulosti se do budoucnosti nikdy neposuneme. Takže to jsou určující faktory, jak se dostaneme k inteligentní, čisté mobilitě v Evropě a chci, abychom všichni byli angažováni. Děkuji. Děkujeme vám, paní komisařko, za úvodní projev a okamžitě jdeme na pana Zalbu, zpravodaje. Děkuji vám, paní předsedající, paní komisařko. Vy tady hovoříte o odporu a také se ptám, na to, zdali existoval určitý odpor v rámci komise z hlediska NOx u osobních aut? Uh, since I came to the Commission, I, I have já od té doby, co jsem členem komise, tak jsem neviděla žádný odpor v rámci komise, ale nejsem spokojená s harmonogramem naší práce. Naše práce byla pomalá a bohužel v momentě, kdy vypukl Volkswagenovský skandál, tak v tom momentě se naše práce urochlila a tak by to být nemělo. My bychom měli pracovat ve stejném tempu během celého procesu, ale v průběhu mých prvních měsíců v komisi tak jsme předložili a také jsme schválili první část balíčku o emisích v reálném provozu a to byl úspěch a nyní pracujeme na druhém. Děkuji vám, paní komisařko. Vy jste také hovořila o roli členských států. Zjistila jste, že něco nefungovalo například u dohledu nad trhem? Děkuji. Ano, já jsem také kritizovala práci homologačních orgánů v členských státech a jejich strukturu. Pro mě jsou jasné dvě věci. Tyto orgány musí respektovat pravidla a musí poskytovat stejnou kvalitu služeb a to se nyní neděje. A my máme jednotný trh, takže je dobré, že máme síť těchto homologačních orgánů. To je pozitivní věc, ale musíme zabezpečit, aby každé vozidlo schválené těmito orgány se schvaluje na stejných pravidel. A právě proto nyní navrhujeme novou strukturu a novou síť a zde jsme se po poučili se skandálu a tady nenavrhujeme žádnou novou agenturu, tady jde o to, aby Evropská komise vytvářela a vynakládala dohled. Ano, a to se týká té nové legislativy a tato legislativa by měla uzavřít existující mezery. Ale já bych se také chtěl podívat do budoucnosti. Vy jste to také udělala. Řekla jste, že existuje hodně možností, tady s vámi souhlasím. A existuje také krize, v této oblasti a to se týká mnoha pracovních míst. Když se hovoří o možnostech, tak se ptám, jak budete postupovat, aby automobilový průmysl vzešel z této krize posílen. Já jsem si jistá, že nyní eh, tato, eh, toto období je další příležitostí pro evropský automobilový průmysl, ale my musíme vyjasnit minulost. Musíme si uvědomit, co se stalo, musíme mít veškeré důkazy, veškerá fakta a jak již jsem ve svém projevu řekla, já si nejsem jistá, uh, o, ostatními výrobci automobilů. My tady žádné důkazy nemáme a právě proto nemohu vznést eh, žádné argumenty proti ostatním eh, výrobcům. Tyto máme jenom o Volkswagenu. Ale musíme postupovat rychleji. Před několika lety bych nikdy neočekávala, že to půjde tak rychle. A tady také vidíme realitu například elektrické elektrických aut, která už je za, rokem, za rohem. No, už to není otázka deseti let, ale možná dvou, tří let, kdy se budou daleko více využívat elektrické automobily. Právě proto byla vytvořena skupina 2030, je tam pět komisařů, e, pokrýváme všechny oblasti, které se týkají perspektiv e, evropských automobilového průmyslu. Pan Gebrandy, děkuji vám Eh, paní komisařko, že jste přišla mezi nám. Děkuji vám za vaše úvodní slova. Já bych se chtěl více zaměřit na to, co nastalo po vypuknutí skandálu VV. My jsme dostali více informací a my víme, že po 22 minutách se také odpojuje určitá technologie ve Fiatu, také Renault dokáže tuto techniku vypnout. Takže tento skandál zasahuje více výrobců než jenom Volkswagen. Ale vidíme, že se uvádí na trh nadále hodně aut, které nejsou v souladu s evropskou legislativou. Podíváme-li se však na svolávací akce, tak tady vidím hodně dobrovolných svolávacích akcí. A proto se chci zeptat, jak zabezpečíte, aby stávající legislativa, která dnes platí, bude aplikována správným směrem a také prosazována e, správným směrem vůči stávajícímu vozovému e, parku. My jsme ve stálem dialogu s členskými státy, také s ministry dopravy, neboť bez dohledových pravomocí Evropské komise my to nemůžeme dělat e, přímo. A my tak pro prověřujeme v jednotlivých členských státech, co se odehrává a také máme zprávy o vyšetřování a my na základě tohoto vyšetřování klademe konkrétní otázky, ale v současné době my jisté pravomoce máme. V případech, kdy došlo k porušení pravidel a kdy také výrobce automobilů ohýbal pravidla, pak musí členský stát eh, tyto výrobce sankcionovat. Jestliže to státy nebudou dělat, pak já budu tlačit na to, aby se použil proces pro porušení smlouvy a tak takovouto pravomoc máme. A právě proto my také žádáme o nové kompetence v homologačním systému. A to tedy znamená, že nyní vynakládáte větší tlak na členské státy, aby rychleji jednali, protože spotřebitelé vidí, že nadále jsou uváděny na trh vozidla, která nejsou v, souvě, v souladu se stávající legislativou. Vy hovoříte o tom, že se tím zabýváte, vyšetřujete to ale já se tedy ptám, vy nakládáte větší tlak na členské státy? Já nevím, jak to mám říci. Jak to mám říci ještě konkrétněji my, já jsem ve stálem kontaktu s ministry dopravy, já na ně tlačím, ale já také nejsem spokojená s tím, jak oni na mě reagují, jak mi odpovídají, nejsem spokojená s celým procesem. Vy jste říkal, že všichni víme, co se odehrává a právě proto já jsem řekla, že já to také vím. Takže nemůžeme říci, že to byl jenom Volkswagen, ale potřebujeme důkazy a potřebujeme důkazy nyní a ne za šest měsíců. A ještě jedna otázka. Vy se také díváte do budoucnosti, já s tím také souhlasím a já také doufám, že vyvedíme určité závěry pro budoucnost. Jeden z problémů, který vidíme, tedy to je vztah mezi evropskou a národní úrovní. Vy jako komisařka jste neměla dostatek na na, na vynakládání tlaku na členské státy a členské státy neprováděly úplně evropskou legislativu. A já se nyní ptám, díváte se nyní i na jiná odvětví, protože se stejným problémem se můžeme sejít například u hraček či ledniček vyšetřujete to, zabýváte se tím, abychom se vyhnuli podobným skandálům v jiných odvětvích? My diskutujeme a pracujeme na zdravotnických prostředcích, ale nebyla bych úplně upřímná, kdybych nezmínila, že mě to taky napadá. Zatím ovšem pracujeme na tomto dozorovaném homologanizačním systému pro automobilový sektor. Ale možná, že taková potřeba vznikne a doufáme, že budeme schopni potom spolu s našimi službami si to ověřit v každém sektoru zvlášť, abychom si uvěřili, zda tam nevznikají problémy. Protože často jsem byla tázána, zda já osobně nebo komise vůbec bychom mohli něco udělat víc, pokud je o tento případ, pokud je o skandal s emisemi. Zda existuje možnost, abychom jednali dopředu, předem. A upřímně řečeno, eh, když eh, si teď ověřuji všechny ty záležitosti, pročítám si dokumenty, tak eh, mohu říci, že bychom to nemohli udělat bez spolupráce s členskými státy v rámci pracovní skupiny, v rámci různých týmů. Prostě rychleji to nejde. Ale Součástí řešení problému je také snaha postupovat rychleji, ale rovněž předvídat, co by se mohlo eventuálně stát. Proto právě pracujeme na zdravotnických prostředcích, ale je klidně možné, že vznikne potřeba podívat se stejným způsobem i na jiná odvětví. Pan Karens. Já vám moc děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste se sem dostavila a že jste velice pozitivně a rychle zareagovala na náš požadavek, abyste se sem eh, dostavila, což není tak běžné mezi komisaři, jak se zdá. Já mám ovšem dotaz. Když eh, čteme tisk a slyšíme, co se děje, tak je mnoho politiků a mnoho občanů v Evropské unii, kteří mají pocit, že Evropská unie je taková všemožná, všemocná, všemocné monstrum a že zkrátka má příliš mnoho pravomocí a že je tady mnoho špatného, co se děje pokud jde o dozor nad emisemi z vozidel, můžete nám vysvětlit, jaké konkrétně jsou pravomoci Evropské komise? Jste opravdu tak mocní v tomto směru, jak se mnozí lidé bojí, anebo je to ve skutečnosti trochu jiné? Evropská pravomoci se týkají pouze legislativy. Současný systém je založen na vzájemné důvěře. Když dojde k certifikaci vozidla v jednom členském eh, státě, pak může eh, být používán celé Evropské eh, unii. Čili úloha komise, abych si to objasnil, je opravdu navrhování a příprava legislativy. A pokud je o úlohu dozoru, pochopitelně, že to není naše úloha. Provádění legislativy to pouze a pouze závisí na tom, co se děje na na národní úrovni. Čili jednotlivé členské státy, které by měly vlastně pracovat v harmonii, ti zároveň provádějí i dozor. A máte nějaký skutečný vliv na to, co členské státy dělají nebo nedělají, pokud jde o schvalování typů nebo vůbec pokud jde o dozorování procesu poté, kdy došlo ke schválení určitého vozidla? Bohužel ne. Tudíž vy, jakožto komise, Tedy ukazuje se, ta, že ta obrovská evropská moc, pokud je o emise z vozidel, vlastně neexistuje. Máte pocit, že toto je nedostatkem naší architektury? Pochopitelně, že na to odpovídám kladně, proto také navrhujeme nový systém. A zase, já nejsem ten, kdo by si přál, aby tedy byla nějaká super pravomoc eh, na evropské úrovni nad, všech, nad všemi. Proto se zaměřujeme na to, o to odvětví, nevylučujeme, že možná v budoucnosti vznikne potřeba se takto podívat i na jiná odvětví, ale zatím se zaměřujeme jenom na tento sektor a nenavrhujeme vytvoření nějakou evropskou agenturu k této věci. To zcela určitě ne. Já si myslím, že prozatím to, co navrhujeme teď, stačí. Tudíž naše dozorování nebo poradenství a sdílení odpovědnosti s členskými státy, o to nám jde, ale ne, abychom se eh, na, prostě, abychom prostě přihlíželi, jak někdo špatně eh, implementuje evropskou legislativu. Vy jste v úvodních poznámkách také se zmínila o tom, že váš návrh se setkává s určitým odporem. Mohla byste se podrobněji vyjádřit, jak, o jaký druh odporu se jedná, odkud prochá, pochází nebo přichází a proč? Já si myslím, že načasování má zásadní význam. A my jsme navrhli v lednu tohoto roku nový systém homologizace, čili už uplynulo 8 nebo 9 měsíců. Já samozřejmě chápu, že to chvíli trvá. A také jsem slyšela, eh, že někteří si myslí, že možná je ten plán příliš ambiciozní, že nepotřebujeme až takový evropský dozor a ty hlasy se ozývají na úrovni členských států, ano, a také na úrovni parlamentu, musím říci. Čili tato úroveň ambice stačí. Není to nadměrné množství evropské pravomoci v tomto konkrétním případě. Prostě je to dostačující pro teď a pro tu situaci, kterou nyní řešíme. Mohl bych ještě vznést třetí dotaz? Ehm, no, chci by to chtěl dlouho odpovědět, ale možná to dokážete říci stručně. Proč si myslíte, jaký je zásadní rozdíl mezi eh, Spojenými státy a Evropskou unii, pokud je o kompenzace? proč eh, spotřebitelé ve Spojených státech opravdu dostávají takovou kompenzaci, protože jedná se o právní prostředí, o eh, legislativní systém. Tady jsou velké rozdíly. A já vím, že z právního hlediska evropští výrobci automobilů nejsou nuceni kompenzovat, dávat kompenzace evropským občanům na stejné úrovni, jako to musí dělat americké automobilky. Jakožto komisařka pro průmysl. Musím to říkat hodně nahlas. Toto není fér. Evropš, pro e, e, evropské spotřebitele. Vím, že je tady rozdílný právní základ, ale pak tady potřebujeme e, dobrovolné činy na straně automobilek. Například vezměte si Volkswagen. Já jsem hoď s nimi hodně hovořila a na jejich straně chybí dobrá vůle pod ní poskytnout kompenzace. Já neříkám, že by to měla být úplně stejná, rovná úroveň kompenzací na obou stranách Atl- Atlantiku, ale je nutné, aby evropští občané nebo spotřebitelé dostali něco srovnatelného. V tom se ještě vrátím. Děkuji, paní komisařko, děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že v tomto výboru Eh, zjistíme, že litera zákona je velice důležitá a zajisté bychom si představovali, že duch zákona by postupoval o něco dále, než eh, naznačuje samotná litera, ale patrně k tomu nikdy nedojde. A vítáme samozřejmě, že vyjadřujete zklamání ohledně toho, na jaké překážky narážíte. A možná, že to má co dělat i s tím, do jaké míry je jasná legislativa. Vy jste řekl, že definice odpojovacích zařízení je jasná, že je tomu tak už 18 let. To je desátá otázka, ale ve 12. E, odpovědi na otázku zase říkáte, že analyzujete například tepelná okénka s některými evropskými výrobci. Možná, že přece jenom se pořád jedná ještě o zpřesnění definice odpojovacích zařízení, nebo si myslíte, že to už je vyřízené? Já zase musím zdůraznit, že odpojovací zařízení v naší legislativě jsou zcela jasně definovaná. A výjimky, pokud taková možnost existuje, já vůbec ani nechci používat to slovo eh, odpojovací zařízení, ale i ty výjimky jsou jasné. A jak jsem řekla před několika měsíci, to Eh, není případ, když se používá ehm, eh, odpovací zařízení ve Finsku. Například je teplota plus 17 stupňů, to pak to není eh, výjimka. Pak se jedná o to, jak můžete používat takové zařízení ve celém Finsku. Čili z čeho vychází ta definice? Co vám říkají výrobci? Je tady jasná legislativní definice? protože ne toto slyšíme od ostatních. Například eh, pan komisař Tajany minulý týden nám říkal, že abychom se dopracovali přesné definice, museli bychom se obrátit na techniky, na inženýry, ale myslím, že ani já vám samozřejmě dokážu všechno zodpovědět do nej, nemenších eh, technických podrobností. Ale já jsem o tom hovořila s našimi službami, všechno jsem si ověřovala a vím, že definice je jasná, že odpojovací zařízení jsou jasně definovaná a my teď se dožadujeme jednotné aplikace těchto pravidel. Ovšem, pokud je to zcela jasně definováno a je na straně eh, Eh, členských států povinnost to prosazovat. Proč eh, jste nepodnikli žádná řízení pro porušování pravidel? Jak už jsem říkala, je to proto, že zatím nám ještě scházejí určité informace od členských států a na ty čekáme. Já nejsem až tak odvážná, abych zahájila takové řízení, dokud nebudu mít veškeré důkazy a fakty a tohle to ještě nemám celé pohromadě. Čili vy naprosto závisíte na to, co slyšíte od členských států. Ano, ale zcela určitě příští měsíc už o něčem takovém uslyšíte. Ale určitě mě <laughs> zneklidně, určitě budou tedy taková řízení a jenom mě trochu zneklidně, říkáte v otázce, 2010, že to analyzujete velice, eh, hodně o tom diskutujete členskými státy, do jaké míry určité praxe jsou v souladu se zákonem. A jak tedy mohou identifikovat takovéto praxe, eh, pokud tedy se neřekne, jaké by ty praxe měly být? Já zkrátka se chci vyjasnit, co tedy blokuje eh, dodání těch informací, abyste mohli zahájit to řízení pro eh, nedodržování pravidel, čili dohodnout se na tom, co vlastně znamená, že je ještě právně v pořádku. To víte, my jako služby musíme hodnotit, co to jsou odpojovací zařízení, ne členské státy. A mně to musí být naprosto jasné. To je jediná odpověď, jakou vám mohu dát. Potřebuji úplné informace, všechno jasné, všechna fakta. A poté se rozhodne, zda něco, co se v autech používá, je nebo není odpojovací zařízení. Dobře, takže to vyšetřování má ty informace z členských států zjistit a má zjistit, jaká je možná legalita nebo nelegalita postupů výrobců aut. Ano, máme zprávy ze čtyř členských států, ale z našeho hlediska nejsou ty zprávy úplné. Na nich nelze stavět. Fajn. A nakonec na VTCMV. Eh, podle zápisu tady eh, faktor konformity 2,1, 1,2 údajně určují přesnost o měřicích zařízení a tak dále. Ehm, jste zklamána, že jsme nedosáhli na ten ambicioznější cíl, byť to oboje splňuje ten statistický cíl? Zklamaná jsem asi trochu byla. Jak víte, náš původní návrh byl velice ambiciozní. Ne, o mnoho více, ale ambicioznější než to závěrečné rozhodnutí, než ten závěrečný kompromis. Ale jak jsme zjistili, vy to máte v tom zápisu z výboru TCMV, nebylo možné dohodnout se na finálním kompromisu se všemi členskými státy. Nejambicioznější, jak víte, bylo Nizozemsko, ostatní tak ambiciozní nebyli. Promiňte, já musím dodržovat čas, vrátíme se k tomu pan Henkel. Děkuji. Já se zeptám německy, mohu-li, takže laskavě si nasaďte sluchátka. Paní komisařko, vaše odpověď na mou otázku 6. Tam říkáte, že eh, zákaz odpojovacích zařízení je definován jasně a jednoznačně. 30. srpna tady byl pan Verheugen, takže víceméně váš předchůdce, a řekl pravý opak řekl, že to je příliš vágní a vlastně tady veřejně přiznal tu velkou chybu. Můžete mi prosím tento protimluv objasnit? Mohu pouze zopakovat, co už jsem řekla. Nepřišla nám ani jedna otázka ohledně jednoznačnosti a jasnosti pravidlem, pravidel před Volkswagen skandálem. Nikdo se nás neptal, zda to nebo ono zařízení je odpojovací zařízení, zdá platí nebo neplatí ta nebo ona výjimka. Z mého úhlu pohledu, a já jsem si to ověřovala u svých služeb, je ta definice jasná. Ale jak už jsem také řekla, vlastně ani většina členských států, myslím, že všichni kromě jednoho, se mnou souhlasili na Radě pro dopravu, že ta definice jasná je. Ale paní komisařko, tady nejde o, co, o to, co dělal Volkswagen. Mně jde o to, že je zde rozdíl mezi tím, co navrhla komise, nebo co usnesla komise, a pak mezi možnostmi interpretace výrobců automobilů. Už jste to tu slyšela, to je to termální okénko, těch 17 stupňů a tak podobně. Je to přece příliš vágní a právě proto tam je příliš mnoho různých smyček a mezer. E, a já si myslím, že je na čase, aby komise uznala nejenom bývalá komise, ale současná komise, komisařka, že ta směrnice byla příliš vágní. Ne. Já si myslím, že slabinou byla, bylo provedení pravidel, ne ta pravidla jako taková. Opakuji, chceme jednotnou aplikaci pravidel. Ta pravidla jsou jasná. A na závěr mi dovolte říci, že eh, připravíme pokyny, návod, jak používat stávající legislativu a vysvětlíme to členským státům, ale to není potřeba proto, abyste nepoužívali eh, odpojovací zařízení. Mně, mně vůbec nejde o odpojovací zařízení. Mně jde o fakt, že předpisy pro výrobce automobilů jsou příliš vágní, protože jim dali možnost používat různá teplotní okénka. To teď vůbec nesouvisí s Volkswagenem. Ale dobře, nechme to, vidím, že eh, tady moc nepopojdeme. Ale mám ještě jednu otázku. Já jsem, se, eh, já jsem kdysi psal komisařce pro justici Jourová a ptal jsem se jí, na jakém základě od Volkswagenu teď eh, nárokuje to odškodnění. Eh, aby tedy oni aplikovali americké standardy. No a paradoxně mi na to začala paní komisař, eh, jste mi na to začala odpovídat vy. Proč? Tak to, to nebylo příliš jasné. Já jsem napsal dopis komisařce Jourové. Ptal jsem se, na jakém základě od Volkswagenu žádá, aby kompenzoval zákazníky podle předpisů amerických a ne na základě evropských předpisů. Komisařka pro justici na ten dopis neodpověděla, odpověděla jste na něj vy. A rovnou k tomu přihodím další otázku. Pokud jste toho názoru, že Volkswagen eh, by se teď měl zachovat v Evropě jako v Americe, nemyslíte si také, že alespoň by předtím měly být stejně náročné i emisní standardy, jako je mají v USA? To, co chtěla paní Jourová od Volkswagenu, bylo dobrovolné očkodnění. Opět, legislativní okolnosti jsou jiné v USA a v Evropě, ale jak jsem už řekla, máme určité směrnice na ochranu spotřebitelů a na tomto základě se v tomto procesu angažuje komisařka Jourová. Vrátím se k vaší předchozí otázce. Já jsem ji pochopila, ale nesouhlasím že by legislativa byla vágní nebo co. S tím nesouhlasím. Pokud nějaký výrobce aut eh, by chtěl být upřímný, může být eh, upřímný a jak si chovat se legálně i za stávajících podmínek. Konec. Další řečník. Eh, děkuji, paní komisařko, že jste přišla. Pan Federle. Upřímnost je vždy užitečná, že? Rád bych začal tímto. Poté, co jsem byl eh, v té takzvané eh, zabezpečné místnosti na čtení tajných dokumentů a četl jsem si zápisy z těch schůzek, tak eh, se ukazuje, že některé členské státy, včetně Švédska, odkud jsem já, odmítali jednat rychle. Jiné státy jednali poměrně svižně, komise byla také poměrně svižná, ale jeden členský stát například řekl, že musíme být i pragmatičtí a to bez faktů, bez čísel, bez argumentů, že prý musíme být pragmatičtí. Jiné členské státy neříkali vůbec nic, chtěli všechno pouze zdržovat, odkládat hlasování a tak dále, tak podobně. E, teď e, k těm balíčkům, které mají vlastně začít platit už za rok. Jak zajistíme, že členské státy nebudou zdržovat tu probíhající práci, abychom tedy zajistili, že e, reakce od našich voličů. A ta reakce je naprosto jasná i od vás, paní komisařko, že to je skandál, že tyto reakce nebudou jaksi negovány neochotou členských států. No, tak ještě jednou. V dnešní době pouze tím, že budeme tlačit na pilu. Já, ale i vy musíte tlačit na to, aby se ten proces urychlil. Protože teď tak nějak bojujeme s časem. Tady jde o načasování. Pokud eh, ten návrh byl předložen třeba před rokem, tak doufejme, že budeme mít ten unifikovaný test na začátku příštího roku. No a potom je potřeba dosáhnout dobré spolupráce s členskými státy. Ale myslím si, že v tuto chvíli většina členských států velmi dobře chápe, o co jde. Velmi dobře také chápou tu technologickou výzvu, která je čeká, a vědí, že věci se jaksi nezmění, pokud nevyřešíme tento skandál. Takže pouze tím, že budeme tlačit na pilu. Bohužel tady nemáme legislativní pravomoc. Aha, děkuji. Když jsme mluvili o otázkách kolegy Karinše ohledně pravomoci. Vy jste zmínila jednu pravomoc a to jsou, ta, ty, to jsou ty procesy ohledně porušení pravidel. Já vítám, že jste řekla, že jste připravena tuto proceduru využít, což váš, váš předchůdce nechtěl. Ale teď dál. Víme, co se stalo. Stále jasnější je ten obrázek, který si náš výbor dělá, ale jak se zajistí, že se to nebude opakovat znovu No bylo poměrně jasné, když jsme poslouchali pana Tajányho a pana Potočníka, že v komisi probíhala jakási bitva mezi oběma generálními ředitelstvími. Jaké mechanismy vy a ostatní komisaři a celé kolegium hodláte zavést, aby se zajistilo, že když se představí zprávy o tom, že se nedodržuje evropská legislativa, že se zajistí, aby s tím někdo něco dělal. Třeba to příště nebudou auta, Můžou to být emise z průmyslu nebo stavební materiály, které měly být zakázány, nebo co já vím. Jak zajistíme, že vytvoříme systém, který bude reagovat na jasné signály, které komise dostane, protože první signály v této věci byly už na konci 90. let a v průběhu let 2000 až 2010. A přesto parlament ani žádná jiná instituce nic nedělala. Pracujete na nějaké takovéto metodologii, aby se zajistilo, že už se to nebude opakovat? Ano, pracujeme teď v užší skupině komisařů a e, já tady teď nemohu potvrdit, e, na jakém základě přesně to vzniklo, ale podle toho, co vím já, ten proces skutečně trval až příliš dlouho. V komisi jsme začali eh, například s emisemi v reálném provozu v roce 2011. Teď je rok 2016 a, a nic se stále nestalo, přičemž to téma se otevřelo v roce 2007 nebo 2008. Takže to je skutečně až příliš dlouho. Ale samozřejmě všichni v komisi o tom vědí a proto v skupině GIR 2030 je pět komisařů, je tam jeden místopředseda komise a já nemohu říct, že jsem si jistá, ale učiním vše, co je v mých silách, abychom se v opakování podobné situace do budoucna vyhnuli. Eh, děkuji, pan De Jong. Děkuji, paní předsedkyně, díky eh, komisařce za její úvod. Eh, rád bych s vámi trošku prošel ten řetězec událostí, abychom se podívali na to, kde bychom mohli něco dělat. První věc, eh, na co si vzpomínám, je, že v návaznosti na finanční, na finanční krizi se diskutovalo ve výboru IMCO ohledně toho, zda bychom eh, zda by nemohly vzniknout kromě bank nějaké společnosti, třeba too big to fail. Tehdy se zmiňovala společnost General Motors. Bylo jasné, že zaměstnanost a její dopady při zrušení takové nějaké společnosti by byly tak obrovské, že by na pomoc musel přijít stát, a nebo by stát byl vlastně rukojmím. Není něco podobného Já jsem v komisi nějakých 22 nebo kolik měsíců a na základě těch písemných dokladů, co mám, na základě diskusí s mými službami a jim já plně důvěřuji, si myslím, že bychom byli mohli bývali jednat rychleji, ale nemohli bychom byli bývali jednat jinak. Bylo jasné, všichni věděli, že jsou rozdíly mezi laboratorními testy a reálným provozem. A komise začala jednat. Ale trvalo nám příliš dlouho, než eh, jsme našli nějaké možné řešení. A opakuji znovu, tento emisní skandál byl eh, takovou jaksi setrvačností, která to celé urychlila. Ne, nezlobte se, já mám další otázky, tak vás přeruším, ano? tak v tom případě bych řekl, že je jednoznačně potřeba pokračovat v těchto diskusích ve výboru INCO, co se týká toho pojmu too big to fail, vzhledem k tomu, jak jsme o tom mluvili v jednotlivých usneseních. Eh, dál, pak něco, co jsme dělali my jako legislátoři, pokud se nepletu, se týká konkurence mezi testovacími laboratořemi. Ve vašem návrhu se to týká zejména té homologační eh, směrnice a vy říkáte, že by tam neměl být, neměla být finanční závislost na průmyslu, což je, myslím, dobrý návrh, je to krok vpřed, ale eh, s nějakými poplatky pracujete a pracujete do značné míry i s konkurencí mezi těmi testovacími laboratořemi. Nemyslíte si, že i když třeba ty poplatky nebudou přímo od průmyslu, budou jenom nepřímo od průmyslu, že stejně bude takováto konkurence existovat a že ta konkurence je jedním z problémů, který bychom měli jaksi e, zrušit? Nemyslím si, že tato konkurence, tato soutěž by byla problém, protože e, základem pro jednotný trh je vzájemná důvěra. Takže e, máme síť takovýchto institucí, a důvěřujeme jim, že odvádějí svou práci přesně na tomto stejném základě, že aplikují to nařízení všechny stejně. A to je to nejdůležitější pro nás. Takže dnes máme situaci, kdy víme, že některé homologační orgány jsou slabší a některé jsou lepší, některé jsou horší. Ale ono by to tak být nemělo. Ne, a my o těchto standardech budeme ve výboru IMCO hovořit a co se týká dobrovolných standardů, tam si zejména malé a střední podniky stěžují na nekalou hospodářskou soutěž tím, že někdo využívá ty testovací laboratoře, které neodvádějí dobrou práci. Eh, co se týká homologačních orgánů, myslíte si, že je dobrý nápad, aby homologační orgány měly také komerční služku, jako třeba v Nizozemsku? No, ono to souvisí s tou předchozí otázkou. Já si myslím, že členské státy musí mít komplexní strukturu poplatků na národní úrovni, aby se pokryly náklady na testování. Ale... No, já vám to vysvětlím. V Nizozemsku máme něco, čemu se říká RD2TV, což je vládní eh, služba pro obecné věci, ale zároveň je to komerční orgán, který testuje pro průmysl. Nemyslíte, že tam je střed zájmu, když to je tak úzce spjato? Ne, nemyslím si, že tam je střed zájmu. Oni musí mít možnost poskytovat stejné služby i pro výrobce aut, pro průmysl. Děkuji vám. Paní komisařko, vy říkáte... Paní komisařko, tady jsem. Děkuji vám za to, že jste řekla, že konečně zahájíte eh, proces pro porušení eh, pravidel ale na co tady chcete čekat u těch sankcí? Vy byste sankce mohla uvalit okamžitě, to jste mohla udělat už před rokem. Proč jste zatím nic neudělala? Já mohu pouze zopakovat to, co jsem již předtím řekla. My zatím nemáme úplné důkazy, ale až je budeme mít, okamžitě budeme jednat. Ale vy také říkáte, že některé vlády vám nedávají informace, tak jak dlouho si chcete ze sebe dělat blázny. Takže vlády e, přece nejsou hloupé, aby vám poskytly informace, za které budou potom sankcionovány. No to je bláznoství dále čekat čekat. Já vás mohu ujistit, že v následujících několika týdnech již dlouho váhat nebudeme. Takže společné výzkumné středisko, to je jediné eh, výzkumné testovací středisko, které není závislé na automobilovém průmyslu. Proč nevyužíváte jeho experti, eh, expertizu? Tak také vy jste ve svém dopise říkala, že máte k dispozici toto eh, JRC. Myslíte to skutečně vážně? Jestliže se někdo obrátí na JRC, umožníte mu, aby provádělo testy? My nyní využíváme expertizy společného výzkumného střediska a také jejich studií. A sice eh, do té míry, co můžeme, ale následně budeme tento systém využívat celý. My také velice dobře spolupracujeme s JRC a po, v rámci nového homologačního systému je budeme zapojovat plně. Jestliže národní orgán se obrátí na toto výzkumné středisko o pomoc, umožníte mu, aby toto udělalo? Ano. A proč odmítlo výzkumné středisko e, žádost od veřejného žalobce z Itálie kvůli Porsche. To byla otázka, která byla položena před několika týdny. Kryjete automobilový průmysl? Já vím, že toto bylo u soudu, ale já plně využiji expertízu JRC ale jestliže italský žalobce se na vás obrátí a požádá vás o využití e, laboratoře JRC pro verifikaci Porscheho. Proč jste tato odmítla? Já neznám žádné detaily tohoto případu, ale já vím, že to byl případ před soudem a nebyla to otázka homologačních orgánů. E, soud žádal o určité vysvětlení od JRC. Já vám to mohu vysvětlit později, já tady neznám všechny detaily, ale JRC v něk- kolika minulých týden udělalo e, verifikaci Euro 6. Všechny tyto překračují faktor konformity tedy schodu. A vy toto skrýváte, nezveřejňuje to. Vy tedy skrýváte velice důležité údaje, které jsou důležité pro úspěch celé věci. Ale vy jste komisařka, jste zabránila zveřejněním těchto údajů a to je stejný trik, který komise udělala v roce 2010 a pak hovoříte o pokroku. Já neskrývám žádné data, žádná data Jestliže eh, budete chtít ode mě že chtít data, tak vám je dám, jsou transparentní. Jestliže jsme byli v ISPRE, tak jsme žádali o tyto údaje a nedostali jsme. Jste nyní ochotná nám tyto údaje dát? Ano? 350 dokumentů je k dispozici já tady hovořím o Euro 6, protože my to dokumenty potřebujeme. Já jsem ochotná vám je poskytnout. Pane Turmesi, jestliže máte další otázky na data, prosím, položte tyto otázky sekretariátu. Já mohu říci, že já jsem vám neodepřela žádné údaje, jenom osobní údaje. A pokud se týče soudního případu, tak vám také mohu vám dát určité informace. Paní Ejdy, děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko. jaký cíl sleduje nařízení 715 roku 2007. Jaký má toto nařízení cíl? Co je můj cíl? Se ptáte na můj cíl? Ne, hlavní cíl nařízení, na to se ptám. to je mm, hlavní cíl, je méně e, e, NOxů, lepší homologační systém a méně emisí v Evropě. My za toto bojujeme a neskončíme s tímto bojem. Já bych se vás také chtěla zeptat, jak v re vykládáte si článek 5 nařízení, tedy emise v reálném provozu. Můžete nám dát svoji interpretaci tohoto reálného provozu? Jak již jsem řekla předtím, ke konci roku bude připraveny pokyny pro členské státy, jak používat stávající legislativu. Není to nejasná věc, eh, tato legislativa je transparentní a jasná, ale nyní slyšíme od členských států, že určité věci jim nejsou jasné a právě proto připravíme pokyny a to bude na počátku prosince. Podle vás by emise měly být potom hodnoceny v laboratoři nebo v reálném provozu. A také výrobci by měli splňovat emisní cíle v reálném provozu nebo v laboratoři, samozřejmě v reálném provozu. A právě proto bojuji za tyto balíčky. A já také doufám, že náš svět bude mít méně emisí. Doufám, že i tyto dva balíčky budou viditelné v příštím roce. My nyní monitorujeme celý systém. My jsme začali s monitorováním v tomto roce. První První výsledky budeme mít v říjnu, to vám také sdělím. Máme nový systém odhalování či prezentování emisních strategií evropských výrobců automobilů. Takže jasná odpověď jsou emise v reálném provozu protože laboratorní podmínky neodpovídají skutečnému životu. Pro mě je důležité, abychom se nezaměřovali pouze na budoucnost, ale také do minulosti. A proto se ptám, proč to tak dlouho trvá, když se zavádí nová legislativa. Trvalo to více méně více než 8 let, než to komise zvládla. Ano, bylo to příliš dlouhé, bylo to prostě moc dlouho. Byl to pro, i z mého hlediska je tento proces, či byl tento proces e, příliš dlouhý, 8 až 10 let, ale tento proces je na zodpovědnosti nás všech, nejenom Komise, ale také za to zodpovídá rada a také členské státy. Já vím, jak to vypadalo u nás v komisi předtím, než vypukl skandál Volkswagen. Jak dlouho to trvalo, když se diskutovalo s členskými státy a než se dospělo k dobrému závěru, vůbec k nějakému či dobrému závěru. A mám ještě další dotaz. Také se předpokládají pobídky pro nákup ekologicky šetrných aut. V jakém poměru toto stojí eh, k nákladům s redukcemi emisí? Protože auta eh, na silnici nedodržují limity pětkrát a šestkrát a tyto pobídky, e, není to vlastně státní pomoc a podpora? A členské státy přece neprováděly příslušné testy, které měly. Takže členské státy nyní zodpovídají za kontrolu aut a já také souhlasím s tím, že není možné například prodávat auta do Řecka s emisemi, které jsou pětkrát a šestkrát vyšší, než jak o tom hovoří manuál. Takže odpověď zní ano a povídky také ano, vy jste chtěla hovořit o minulosti, ale já se domnívám, že musíme hovořit o pobídkách pro elektrická auta. To se také týká členských států. A nyní druhé kolo našeho slyšení, pan Velet. Thanks, uh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. A paní komisařko, sedím rovnou před vámi. Ano, já vím, já vás velice dobře znám. Rád bych se vás zeptal, týká se to eh, Spojených států a jejich agentury pro ochranu živy, životního prostředí, protože oni například penalizovali výrobce těžkých eh, nákladních automobilů, protože jako tomu bylo v tomto případě, i oni používali odpojovací zařízení. Ptám se tedy, zda jste v kontaktu s EPA ve Spojených státech, zda jste s touto agenturou v kontaktu, protože možná bychom se mohli od nich poučit. Tam se tedy zda probíhá spolupráce mezi agenturou ve Spojených státech a mezi vašimi službami, tedy s komisí. Pokud vím, taková spolupráce s EPA tady nebyla a to zase znamená pro teď. Ale my také Eh, činíme eh, poučení a také studujeme to, co se stalo v oblasti těžkých nákladních automobilů. Tam to už bylo před mnoha lety. A prozatím eh, my v našem systému, v naší legislativě, v našem návrhu máme trošku jinou formulaci, než jak je to naformulované v americkém systému. Ale ten obsah uvnitř je v podstatě stejný. Jediná věc, která neexistovala v Evropě, byla to, že výrobci musí povinně eh, předkládat plány emisí. Ale teď už to v tom našem návrhu také máme. Hodně dnes večer a také v nedávných týdnech jsme se hodně zmiňovali o definici odpojovacích zařízení, kterou používají američané, protože ta jejich definice je prý daleko jasnější než naše a e, neponechává prostor pro různé výklady. Proč tedy nemůžeme obsat tu jejich definici? Není ještě pozdě. Vždycky můžete e, předložit e, návrh na změnu definice a použít tu jejich. Myslím si, že první krok v tomto směru činíme eh, těmi našimi pokyny, ale samozřejmě vždycky je možné ještě pozměňovat návrh. Prozatím si myslím, že to nebude nezbytné, ale až tedy už eh, bude nový návrh eh, na homologaci a mm, testování emisí v reálném provozu. Možná, že ještě se to bude moci něco bude moci změnit. Paní Bonifa, prosím. Ano, omlouvám se. Paní předsedkyně nemůže, tady předsedkyně říká, že nemůže dost dobře eh, sledovat, jak se někdo s někým vymění. Děkuji mnohokrát. Eh, paní Binkovská. já bych rád položil dotaz v Němčině. Paní komisařko, vy zajisté víte, že existuje nařízení eh, číslo 292, eh, která je pravě, eh, prováděcím nařízením k 715 2007 a tam se přesně popisuje, jak má probíhat test pro homologaci. Znáte toto? Euh, ano, a v tomto prováděcím nařízení v článku 9 se hovoří o zkoušce 6 a tady přesně se popisuje, jak má zkouška probíhat. A není podle vašeho názoru prapodivné, že penzínové motory tuto zkoušku musí podstoupit, ovšem naftové motory ne? Eh, problém, eh, který momentálně v Evropě máme, spočívá v tom, že toto konkrétní nasíření se eh, patřičně neprovádí a to je tedy na straně členských států. Ale ne, já se je zeptám ještě jednou. Ptám se tedy, zda je normální kontrolovat například benzinové motory a nikoliv naftové motory. Konkrétně ty, které mají větší emise eh, oxidu eh, dusíku. Samozřejmě, že to není v pořádku a to musíme změnit. O to tady jde, o to hlavně jde v našem návrhu. Tak budu pokračovat zase německy. Nedívejte se prosím na hodiny, protože ty nebyly znovu nastaveny. Um, Paní komisařko, je tomu skutečně tak, že toto nařízení vylučuje naftové motory a tady u nich je dostatečné, aby výrobci písemně prokázali, že úpravu emisí prověřili. To stačí. A nyní problém spočívá v tom, že výrobci, kteří na straně jedné říkají, že v rámci tepelného okénka potřebují tedy toto telpené okénko, aby se nepoškodil motor a my přesně víme, že tudy se vplížila ta chyba. Ovšem na druhé straně většina dýzlu Euro 6 u minus sedm stupňů eh, bezchybně eh, fungovaly. Takže při homologaci stačí, když výrobce řekne, že úprava emisí funguje, ale potom, když musí zdůvodnit teplotní okénko, tak je to potom nebezpečí pro motor. Nezdá se vám, že je v tom jakýsi rozpor? Uh. Ten případ, jak jste ho právě popsal, se týká toho, kdy to právě chceme změnit a vyjasnit, že pochopitelně máte pravdu. Tady je určitý rozpor v tom, co jste právě řekl. A v našich eh, návrzích, jak ohledně homologace, tak i emisí v reálném provozu, chceme toto odlišovat, aby tady byla i závažná odpovědnost na straně členských států. To nebude jenom odpovědnost komise, bude to společná sdílená odpovědnost s určitými dozorovými pravomocemi Evropské komise. Tom jsem pochopil. Další otázka. Ben, ben... Jestliže jste stejného názoru jako já, že to je rozpor jako takový, tak se ptám, proč Evropská komise si nenechala předložit tyto podklady, protože existuje článek, který dává možnost komisi, aby si toto nechala předložit členskými státy. A já se ptám z určitého důvodu. Vy jste již hovořila o dlouhé době, eh, která nebyla dobrá. Takže komise si nenechala předložit podklady, o tom hovořil i pan Potočník. Bylo totiž po očividné, že tyto noxy především v zimě byly podstatně vyšší, než jak jsme si to představovali. Proč se vlastně nic nedělo? Definitely, definitely. Určitě komise musí mít určité pravomoci, aby mohla získávat patřičné informace. To zcela určitě v mém v rámci mého portfolia já nemám takové výrazné pravomoci, ale ne, vy máte pravomoc, to je jasné. E, to je trošku stranou, ale my e, v rámci balíčku o jednotném trhu také navrhujeme něco jako nástroj o informacích o jednotném trhu. A to je srovna, srovnatelné s tím, co dělá, má komisař pro hospodářskou soutěž. Ale já musím přečíst tu větu německy. Možná, že by bylo dobré, kdybyste si vzala sluchátka. To je totiž poslední věta v článku 9 a je to v Němčině. Na žádost Evropské komise předkládá homologační orgán také fungování těchto systémů při nízkých teplotách. Takže z toho vyplývá jasná pravomoc pro Evropskou komisi. Ano, je to úplně jasné, když jak jste to přečetla, ale já si to musím ověřit a pak se k tomu vrátím. Eh, paní eh, von Thun Honsteinová. Thun von Honstein. Hohenstein. Eh, proč jste mi vzali mikrofon? Já vám velice děkuji, že jste sem přišla, paní komisařko. Děkuji vám za vaše odhodlání reformovat evropský homologační systém a zkoušky eh, emisí v reálném provozu a vůbec, že s námi spolupracujete a také za to, jak jste se vyjádřila k transparentnosti, protože to nepochybně potřebujeme. Takže mně přišlo velmi důležité to, co jsem právě vyslechla, jakožto odpověď na otázky našich kolegů. Ale jak jste vy sama řekla, je to opravdu ostuda, že to tak dlouho trvalo. A že došlo k těmto skandálům a že se na to tak dlouho nepřišlo a tak dále a tak dále. Čili v důsledku toho všeho eh, asi eh, utrpěla důvěra spotřebitelů v evropské instituce vzhledem k tomu, co se stalo a že to tak dlouho trvalo. Takže jsem velice ráda, když opakujete, že musíme společně neustále tlačit, aby se ten problém vyřešil rychleji. A tam v těch vašich odpovědních jsem zaslechla určité útržky toho, jak chcete prokázat politické vedení ze strany Evropské komise nebo bez evropských institucí v případu Volkswagen, abychom znovu získali důvěru a problém se vyřešil. Mohla byste možná jenom tak stručně nastínit, jak máte v úmyslu prokázat tuto politickou vedoucí roli Evropské komise a evropských institucí vůbec? když eh, komise poprvé vlastně prokázala eh, tuto odhodlanost nést, vést takovouto, takovou takovouto úlohu. To se prokázalo hned úplně na začátku. A členské státy velice pozitivně zareagovaly na tuto ochotu Evropská komise v tomto směru se ujmout vedení. A problém vznikl pak o něco později, když už bylo úplně jasně vidět, že si to přejeme, že chceme v první řadě vidět, co se stalo, že chceme být transparentní, že chceme odškodnit evropské spotřebitele srovnatelným způsobem, jak jsou eh, kompenzováni američtí spotřebitelé a že si stavíme ambiciozní cíle na začátku. Pak začaly problémy, ale úplně na začátku, ať už jsem to chtěla nebo ne. Já bych byla raději, kdyby mě obvinovali za něco, Eh, za co mám odpovědnost a ne, eh, aby mě vyněli z něčeho, kde nemám pravomoc. Ale já opravdu jsem se od začátku chopila politického vedení tohoto procesu, politického procesu. A také jsem byla na různých evropských radách dopravy, jednotného trhu, životního prostředí. Diskutovala jsem to s členskými státy. Myslím si, že tímto způsobem jsme vyslali velice jasný signál této politické vůle ze strany Evropské komise. Takže dobře, eh, eh, prosím, máte slovo a je třeba pro příště dobře dodržovat čas. Kolega, kolega Ertuk položil velice zajímavou otázku, která bohužel nebyla úplně celkově zodpovězena. Tady to byla směrnice 692 z roku 2008. To byla otázka číslo 8. A nyní říkáte, že nevíte přesně, jaká práva pro vás vyplývají z této směrnice. Je mně se tedy zdá, že tuto otázku jste zodpověděla, ale přitom jste neporozuměla obsahu této otázky. Je to tak? Je můj dojem správný? Samozřejmě, že požadavky tohoto nařízení se týkají povinnosti výrobců poskytnout eh, orgánu pro homologaci informace, pokud jde o strategii, kterou eh, použili pro kontrolu eh, emisí oxidu dusíku. S tím jsme začali v tomto roce. Takže já znám, vím, jakou mám pravomoc a odpovědnost v tomto směru. A to je vlastně eh, stejný dotaz, musím se k tomu znovu, jako ten předchozí, tedy takový, že se k němu budu muset posléze vrátit. Čili později dostanete podrobnou odpověď. Ano, je to tak. Dobře. Pak další otázka je, se týká toho, že jste řekla, že nejste spokojena s reakcemi ze strany členských států a že čekáte na informace, než začnete konat. Můžete mi říci, na jaké informace čekáte a jak vypadá tlak, který vykonáváte na členské státy? Ano, já čekám na konkrétnější zprávy, neboť dosavadní zprávy jsou obecné. Já nyní čekám na detailnější zprávy od ministrů dopravy a jak na ně tlačím, to je na úrovni rady, na úrovni ministrů a já opravdu v této souvislosti také počítám s vaší podporou. Já dostanu tyto informace, ale, bude to, ale trvá to daleko déle, než si představuji. Jaké technické data od kterých členských států vám tedy chybí? my máme zprávy z mm, Německa, Itálie, Spojeného království a z Francie. Franci... Všechny tyto zprávy nejsou úplné. A nyní paní Bonifa. Um... Děkuji mnohokrát. Budu mluvit francouzsky. V říjnu 2015 CTVM v návaznosti na Dieselgate mluvili o tom, že eh, Společné výzkumné centrum řeší otázku odpojovacích zařízení a hodnotí situaci. Eh, předpokládám, že k tomu je RC mělo oficiální mandát. Je to tak? Druhá otázka. Můžete nám dát víc informací o té podskupině, která byla vytvořena, kde eh, bylo přidružené IRC a kde se měl vytvořit standardizovaný testovací protokol na výzkum těchto odpojovacích zařízení? Děkuji. Ano, na zasedání TCMV JRC dostali mandát aby řešili ten rozdíl mezi laboratorními testy a eh, emisemi v reálném provozu. A ta druhá otázka byla, promiňte? Jestli nám můžete poslat data z toho eh, společného výzkumného centra ohledně odpojovacích zařízení, protože když jsme jeli do ISPRY, tak nám ředitel JRC řekl, že nikdy nedostal mandát zabývat se odpojovacími zařízeními. Ano, protože oni eh, nic nehledali a nic nestudovali. Studovali pouze rozdíly mezi emisemi v laboratoři a v reálném provozu. To řešili. Neřešili. Neskoumali odpojovací zařízení. No, ale v návaznosti na TCVM v říjnu řekli, že vytvářejí pracovní skupinu společně s JRC, kde chtěli vypracovat protokol na hledání odpojovacích zařízení a že prý JRC toto vyvinuli. A prý JRC na odpojovacích zařízeních eh, pracovali. No, o tom já nic nevím. Už několik let všichni věděli, že jsou rozdíly mezi laboratorními testy a testy a, a reálným provozem. Nic víc. Nevím nic o tom, že by RC mělo něco zkoumat ohledně odpojovacích zařízení. O tom skutečně nic nevím. Bez mikrofonu. Je to na straně 4 zprávy komise a jmenuje se to Podskupina pro dohled nad trhem. Takže to není nic, co jsem si vymyslela, to když tak si vymyslel někdo u vás. Pan Šulce má dva sloty, vezmete si je společně. Ano, takže 8 minut, 10 minut, ale 6, pane Šulci, 6. Nezapomeňte, že já jsem spravedlivá. Ano, ale začínáme až teď. Paní komisařko, myslím, že je dobře, že jste tu. Pro nás je důležité pochopit, jak dnes komise přemýšlí. Váš předchůdce tady byl před dvěma týdny. Na úvod mám otázku, jak vy sami sebe hodnotíte. Podařilo se vám za poslední dva roky, eh, tedy eh, od získání úřadu, seznámit se s technickými otázkami, ne tedy do nejmenších podrobností, ale alespoň do podrobností? Ano, řešíme to jedno po druhém, ale nám nechybí tempo. Chybí nám data. Máme jich dost, ale nemáme jich dostatek, abychom třeba spustili procesy ohledně porušení pravidel tak já jsem to asi špatně řekl, nebo to špatně přetlumočili. Já se vám, já se ptám vás osobně, já jsem totiž také inženýr a ne, nemám ten pocit, říká paní komisařka. Aha, protože z těch odpovědí za ty poslední dvě hodiny mně přijde... Ještě jednou to mám říct? Ještě jednou šest minut? Aha, z těch odpovědí, co jste dala, eh, se mi vykrystalizovalo pár otázek, protože vaše odpovědi je těžko pochopit. Eh, například. Mluvíte o tom, že nemáte dostatečné podklady, pokud jde o ty eh, procedury o porušení pravidel, ale zároveň jste velice jasně řekla, že širší výklad eh, legislativy není možný, pokud je třeba o termální okénko. Mluvíte o tom, že když vezmete, vezmeme ty teploty, tak eh, by mohlo klidně dojít k tomu, že vlastně to odpojovací zařízení bude v provozu celý rok. Já to nechápu. Tak na jednu stranu říkáte, že nemáte dost informací, nemáte dostatečné podklady a na druhou stranu jinde říkáte zcela jasně, že podle vašeho názoru Eh, tak jak to podle vás vypadá, eh, vede k tomu a k tomu. Já to nechápu, mně to přijde jako protiřečící si. Ano, já osobně, jak jste řekl, já nejsem eh, inženýrka, takže ty technické podrobnosti ne, nemohu hodnotit. Já jsem komisařka takže musím spoléhat a důvěřovat eh, svým službám. Oni to hodnotí, oni mi to vysvětlují. Těch pár příkladů, které jsem vám uvedla, to znamená ta teplota, prodej a do Řecka, to jsou ty příklady, které pro mě jsou naprosto jasné a mohu stavět jedině na informacích, eh, které mám od svých služeb. A podle mě ty informace jsou jasné, služby mi dávají všechny informace, které potřebuji. Já bych nikdy nebyla tak odvážná, abych eh, tyto technické věci hodnotila sama. Třeba ty faktory konformity. Já bych se s dovolením zeptal ještě na něco, když dovolíte. Eh, vy jste několikrát řekla, že byste třeba chtěla, aby Volkswagen provedl dobrovolné kroky, co se týká například kompenzací finančních? E, mluvíte o náhradě škod pro um, uh, uživatele, ne třeba úplně stejně jako v USA, ale podobně. Protože uh, já to nechápu. Technicky má v USA Volkswagen úplně jiný problém, protože oni nesplňují určité předpisy technicky. Takže ten problém tam je čistě technický. Oni nemohou splnit hodnoty, které se jim předepisují, ale v Evropě to vypadá, že to funguje. A proto v USA musí platit kompenzace. No ale v Evropě e, to, co od nich dostáváme, vám tedy nestačí, nebo vám nestačí, že oni vyřeší tu technickou stránku celé věci? No měli by kompenzovat evropské spotřebitele, protože většina evropských spotřebitelů zaplatila o trochu nebo o hodně víc za auta, protože si mysleli, že ta auta jsou čistší. A v tom byli podvedeni, protože zaplatili tolik peněz za taková auta. Problém je v tom, že já nevidím od tohoto konkrétního výrobce aut vůbec žádnou dobrou vůli nějak kompenzovat evropské spotřebitele, ať už jakýmkoliv způsobem. A to je problém. To je problém. Oni dokonce eh, spotřebitelům píší velice ostré dopisy, koukejte, přijet a my vám nahradíme odpojovací zařízení nějakým jiným. Já samozřejmě nechci stejné částky nebo něco takového. Chci zkrátka, aby ukázali trochu pokory, aby ukázali, že jim záleží na evropských spotřebitelích. O tom jde. A já to tady prostě nevidím. Vedla jsem celou řadu diskusí s Volkswagenem, znovu používám název konkrétní firmy, měla jsem s nimi celou řadu schůzek, ani jednou jsem tam neviděla byť jen trošku otevřenosti nebo dobré vůle vůči evropským spotřebitelům. A to je podle mě problém, protože oni jsou evropská firma a spolehají zejména na evropskou spotřebu. No dobře, podívejte, mně se moc nelíbí, že odpovídáte tři, ve třech minutách, já mám jenom dvě minuty na otázky. No dobře, ale přerušovat máte právo, to, tak to zkrátka funguje. No ne, z důvodu, z důvodu slušnosti jsem vás nepřerušoval, no ale zkrátka nepřijde mi to moc korektní, že takto dlouho odpovídáte na jednoduché otázky. Pan Gerbrandy. Děkuji vám, paní předsedající. Paní komisařko, všichni víme, že pro zbytek světa má být komise majákem jednotnosti, ale interně eh, jste na krev doslova. Několik komisařů, vašich předchůdců, už nám tady řeklo, že byly obrovské roztržky mezi DG Envy a DG Industry, tedy nejprve a teď DG Growth, na toto konkrétní téma, kdy DG Envy tlačilo a tlačilo DG Industry, aby něco dělali aby se urychlil ten proces emisí z reálného provozu a tak dále a tak dále. A to kulminovalo až v podobě dopisů mezi komisaři, potočníkem a tajány, mezi generálními řediteli a tak dále a tak podobně. Ale to není tak úplně růžový obrázek, že ano? Vy jste samozřejmě informována byla, to konec konců píšete v písemných odpovědích. Vy jste o té složce věděla. Můžete nám vysvětlit, jak jste byla informována o tom, co se už roky dělo, o té, o té obrovské roztržce mezi DG Growth a DG Envy? Já mohu být odpovědná za těch 22 měsíců, co jsem ve funkci. A musím vám říct, že spolupracujeme poměrně dobře, Nevím, možná to byla otázka přístupu, protože já jsem chtěla, aby naše návrhy byly eh, velice ambiciozní. A jak jsem řekla, nebyla, eh, neuspokojil mě kompromis, který máme, ačkoliv eh, jsem ráda, že existuje. Takže já mohu odpovídat, mohu zodpovídat pouze za dobu držení svého úřadu a já jsem nezaznamenala žádný boj, žádné roztržky za těch posledních 22 měsíců mezi DG, Envy a DG Growth. Dobře, ale v dopise Karla Falkenberka se jasně uvádí, že on opět protlačuje toto téma, že opět DG Industry nereagovalo, že se opět odkládalo a tak dále a tak podobně. A mluví také o tom, že potřebuje pomoc s udržením členských států na nějaké soudržné cestě, což znamená, že e, ty argumenty pro odkládání procesu jsou stále nové a nové. Poznáváte tu situaci, jaký nastínuje Karl Falkenberg ve svém dopise, protože to je to, co jste zdědila po svých předchůdcích. Ano, já ty dopisy znám. Já dokumenty čtu. Ale pokud jde o mou funkci, od prvního okamžiku se snažím o to, aby naše generální ředitelství spolupracovala řádně co nejrychleji. A jak říkám, mohu odpovídat pouze za to období 22 měsíců. Jak už jsem řekla, já jsem se sama sebe ptala, zda já a mé služby po Prvním listopadu 2014 můžeme dělat něco rychleji nebo lépe. Ano, o tom jsme mluvili, ale souhlasila byste se mnou, že to nebyl ten případ v mandátech vašich předchůdců? Ne, podívejte, já jsem tehdy v komisi nebyla, já to nemohu hodnotit. Paní Šaldemose, děkuji vám. Ehm. My tady dnes hodně mluvíme o odpojovacích zařízeních a o strategiích pro eh, tato zařízení. Eh, vy jste řekla jasně, že to je zakázané a že o tom nikdo nepochyboval z členských států, ale přesto já si říkám, proč máme dvě různé definice těch odpojovacích zařízení a souvisejících strategií, a to pro těžká vozidla a pro lehká vozidla. Proč nemáme tu samou definici? Myslím si, že by to bylo jasnější. Eh, a je to jasnější v té legislativě o těžkotonážních vozidlech. No, z hlediska technického definičního se situace trochu liší pro těžká auta a pro menší auta. Samozřejmě eh, v tom druhém balíčku o emisí z reálného provozu se všechno vyjasní. A rovněž musíme myslet na ta zařízení v těch velkých a malých autech. Ono je zkrátka nemožné řešit obojí ve stejnou chvíli a stejným tempem. E, trvalo nám celý rok, abychom to zařízení minimalizovali a dali do menšího auta. Takže jsou zde odchylky. Situace se zkrátka liší u velkých a malých vozidel. Ano, já chápu, že to je různé, ale přesto e, výrobci měli své problémy s pochopením toho, že používání odpojovacích zařízeních je nepovoleno. A e, v té legislativě u těžkých vozidel je to jasně řečeno. A pak tady mám ještě jednu otázku. Vy mluvíte o evropském dohledu e, v tom novém homologačním procesu, který navrhujete. A ten evropský dohled se vysvětluje v článku 9. Ale e, popisujete tam také, že ta data, aby ten evropský dohled fungoval, takže potřebujete data z členských států a s tím máte jednoznačně problémy. Bude vám stačit, kdyby nějaká nevládní organizace přišla za vámi a řekla, máme podezření, že zde je takový a takový problém. Mohlo by tam pak do toho přijít JRC a začít kontrolovat vozidla? To je třeba zkušenost, jakou máme ze Spojených států. Takže bude legislativa dávat nevládním organizacím právo přicházet s takovýmito podněty, na základě kterých by pak Evropská komise zajistila, že ten systém bude kontrolován? No, samozřejmě v našich návrzích hm, do budoucna to přesně tak bude fungovat. Pokud nějaká nevládní organizace například si něčeho všimne, tak ano, ale zatím to tak není. Ano, to chápu. Takže co se týká té administrativní dohody, té správní dohody, pokud ta legislativa bude přijata s JRC, tak tam je požádáte, aby byly jaksi podezřívavější, řekněme. Ano, podezřívavější a třeba i proaktivnější. Děkuji, pan De Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci navázat také na otázku týkající se homologačních orgánů. Uh, Eh, komise v, v roce 2010 ustavila komisi a komise však říkala, že v rámci této komise nikdy se nediskutovalo o laboratorním testováním a reálném testování. Já jsem o tom zatím nepřemýšlela, ale vy jste mě na to upozornil. Ano, my začínáme diskusy o této záležitosti nyní, ale máte pravdu, dříve to tématem diskuse nebylo. A pak je tady ještě další věc, to je váš boj s Volkswagenem týkající se spotřebitelů. Jak jaký tlak můžete vynakládat dále na Volkswagen? Má komise nějaké nástroje, kdyby mohla říci, jestliže s námi nebudete spolupracovat, pak nebudete mít privilegovaný přístup k určitému fóru, anebo se také domníváte, že tady by existovala možnost kolektivních žalob? Ano, to souvisí také s tím, proč spolupracuji s komisařkou Jorovou a spotřebitelskými organizacemi. My se s nimi brzy sejdeme a možná, že nám něco takového navrhnou. Já mohu pracovat následovně. Jestliže něco není správné, pak upozorním členské státy a potom následují sankce. Ale paní komisařka Jourová může zde také něco nastartovat v rámci svých eh, pravomocí. Eh, myslíte si, že částky, které by se měly evropským spotřebitelům eh, vyplatit, by měly být nižší než v USA? No, k tomu se nechci vyjadřovat. Já bych chtěla vidět minimálně dobrou vůli ze strany automobilových výrobců, ale zatím nenavrhují absolutně žádnou kompenzaci. A závěrem, uvědomujete si, že když Volkswagen prováděl eh, svolávací akce a nahradil určité součástky, takže se dokonce emise zvýšily. Budete se tím zabývat a vyšetřovat to? já již nebudu tak plná důvěry, budu podezřívavější a prověřím to. Ale samozřejmě by to eh, nový software by měl vést eh, k nižším emisím. A paní Deli je poslední řečnicí. Paní Běnkovská, já jsem vám eh, naslouchala v, a vy jste tady hovořila o homologačních zkouškách v EU a také jste hovořila o tom, že již nedůvěřujete členským státům a pan Tajany nám řekl, že by chtěl, aby vznikla nezávislá evropská agentura, tak aby tato agentura prováděla dohled nad trhem a také prověřovala emise. Co si myslíte o této myšlence. Nezávislá agentura. Ne, to můj nápad není. Já tento názor nezdílím. To je otázka nákladů, času a já se domnívám, že Evropská ta, tedy dohled ze strany Evropské komise je dostatečný a také to bude fungovat. Já v tomto případě nechci zřizovat žádnou evropskou agenturu. Ale to, co říkáte, je trošku problematické. Vy říkáte, že by bylo lepší, když by dozor prováděla komise, ale když by komise prováděla doposud dozor správně, tak bychom se nedostali do té situace, kde nyní jsme. Chceme tedy čekat dalších deset let a potom se bude říkat, určité podezření existuje. Tady máme zásadní problém, protože potřebujeme kontrolu, pravomoci a autoritu. Vám se nelíbí přístup členských států a vy nyní chcete harmonizovat homologaci, chcete si vyměňovat osvědčené praxe, společné metody a tak dále. A říkáte, že důvěru nemáte, ale agenturu také nechcete. Jsou to náklady, které jsou tady v té souvislosti z vaší strany brzdou? já nevím, jaký je rozpor v mých slovech. Komise bude mít tak také možnost testovat při homologaci auta společně s JRC. Budeme moci uvalovat sankce na členské státy a myslím si, že to stačí. My nepotřebujeme žádnou evropskou agenturu. My se domníváme, že takovéto pravomoce, které navrhujeme, jsou dostatečné. Paní Běnkovská, vy jste však také řekla, že určité národní zprávy obsahují určité mezery. Jaké to jsou? Ano, to jsou technické záležitosti, které Jestliže určité technické záležitosti budou chybět, pak zahájíme řízení pro porušení pravidel. A komise bude moci nadále uvalovat sankce. Paní Pěnkovská, tři minuty, čtyři minuty jste měla, je to stejné pro všechny. Paní komisařko, toto je konec našeho slyšení. Tady čeká na své slyšení další komisař. Velice vám děkuji, že jste přišla mezi nás. Děkuji vám za vaše odpovědi a určitě ještě vám budou zaslány určité otázky písemně. Voilà. Colleagues. Vážení kolegové, navrhuji, abychom okamžitě přešli k druhé části slyšení. Bude to slyšení komisaře Veli, který má na starosti životní prostředí a tudíž je velice důležitý pro práci našeho výboru. Takže já vám okamžitě, pane komisaři, dávám slovo pro vaše úvodní poznámky a pak přejdeme k samotnému slyšení. Děkuji mnohokrát, Katlín, paní předsedkyně, vážení členové eh, parlamentu. Dovolte, abych vám poděkoval za příležitost, kterou jste mi podnikli, poskytli, abych eh, vám řekl, jak se Komise ve své práci staví k této velice důležité záležitosti emisí oxidu dusíku a vůbec standardu eh, kvality ovzduší. Proč nám vůbec záleží na noxech nebo jiných toxických látek, které jsou emitovány z aut? Protože tyto emise přímo znečišťují ovzduší a negativně ovlivňují naše zdraví. Je skutečností, že eh, znečištění ovzduší je bezprostřední environmentální příčinou eh, více než 400 tisíc předčasných úmrtí v Evropské unii každý rok a až 72 tisíc těchto úmrtí jsou spojeny s vysokými koncentracemi NO2 v ovzduší, zejména eh, v důsledku emisí z vozidel. Jak víte, politický rámec Evropské unie pro řešení znečištění ovzduší funguje v rámci tří hlavních proudů. První jsou směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší, které nastavují maximální úrovně koncentrací týkající se některých toxických látek, včetně NO2. Druhá je směrnice o národních strojích emisí která vyžaduje, aby členské státy omezily národní hodnoty znečišťovacích látek na určité maximální stropní hodnoty a také stanoví každoroční soupisy emisí eh, u některých znečišťujících látek. Pokud je o to směrnici, jsem velice rád, že se konečně se nám podařilo se dohodnout s ostatními ko, spolu zákonodárci a máme teď nové eh, cíle snižování emisí a dokážeme tedy téměř o 50 zlepšit znečištění vzduší do roku 2030. Bez ohledu na velké potíže dosáhli jsme velkého kompromisu a daří se nám tohoto ambiciozního cíle dosahovat. Třetí proud se stává z opatření, které řeší znečišťující látky v ovzduší ze základních zdrojů emisí na úrovni Evropské unie i členských států a jsou to takzvané eurostandardy. Dobrá zpráva je, že tento politický rámec opravdu zaznamenal jistý určitý pokrok. Nicméně pořád ještě máme velké problémy s dodržováním, pokud je o některé znečišťující látky. Proto si klademe za strategický cíl, abychom dosáhli plného dodržování eh, norem eh, stávajících norm kvality ovzduší aspoň do roku 2020. Pokud se týče NO2, pak limitní hodnoty, které jsou stanoveny ve směrnici, jsou již od roku 2010 právně závazné. Ale zase vidíme, že jsou trvale převyšovány ve více než 12 členských státech a ve více než 130 evropských městech. Tato situace jednoduše řečeno je e, prostě nepřijatelná. Musíme jednat a e, máme k tomu e, v dispozici právní nástroje. První řízení pro porušování pravidel a nedodržování evropských norem pro ovzduší už bylo zahájeno během předchozího období komise a týkalo se to Spojeného království. Od té doby, kdy já jsem nastoupil do funkce, už jich bylo 11. Týkalo se to, beru to podle ABCD, Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Portugalska a Španělska. Vzhledem k tomu, jak závažná je to záležitost, velice podrobně tuto záleži- situaci sledujeme. Ukazuje se, že tam, kde máme důkazy a možnost jednat, můžeme se posunovat dopředu a tlačit na členské státy, aby rozhodovali a prováděli. Eh, kvalita ovzduší závisí na různých znečišťujících látek z různých zdrojů. Časem se stalo jasným, že výhled na dodržování pravidel týkající se snižování koncentrací NO2 velice závisí na snižování s tím spojených emisí z vozidel. Proto musíme zlepšovat eh, skutečné environmentální výkony, zejména naftových eh, motorů. A musíme eh, dodržovat právní požadavky a musíme řešit také podíl těchto vozidel na celkové takové aktivitě osobních automobilů. Ovšem snižování emisí z automobilů není jediným způsobem, jak snižovat koncentrace NO2 v ovzduší. Členské státy mají i jiné instrumenty k dispozici. Mohou povzbuzovat změnu v chování, například zlepšovat dopravní e, veřejné spojení. Mohou e, vytvářet pobídky, aby se přecházelo na jiné druhy dopravy a zlepšovat řízení provozu. Když navštěvuje členské státy, tak vždycky Vidím, že už k takovým iniciativám dochází. Mnohé regiony a mnohá města v Evropě už postupují kladně dopředu. Během mého mandátu jednou z našich hlavních priorit je řešit problémy dodržování norem eh, ovzduš- kvality ovzduší a chránit tím Eh, zdraví občanů. Jakožto komisař pro životní prostředí musím eh, se snažit o bezpečné hladiny kvality ovzduší. Znamená to, že musíme zjišťovat, jaké jsou příčiny, proč se ty normy přesahují a spolupracovat s kolegy na tom, aby se to řešilo. A eh, proto potřebujeme také vytvořit nové postupy pro zkoušky automobilů, eh, abychom zjišťovali emise v reálném procesu a také to děláme a musíme tedy podporovat členské státy, aby ehm, poskyt podnik prohloubkali národní, regionální i místní akce, aby byly v souladu s evropskými pravidly. Na této základě všechny moje služby byly velice aktivní v posledních letech a dopsaly generálním ředitelům pro životní prostředí v členských státech v březnu 2016. Připomněli jim, že spoléhat se na realizaci pouze emisí v reálném provozu nestačí, abychom řešili ta všechna význačná převyšování eh, mezních limitů a také zdůraznili potřebu dalších opatření a že je nutné zajistit správný dozor nad trhem. Pokud jde o emise z automobilů, chci být úplně jas, eh, eh, říct si to úplně jasně. Od té doby, kdy jsem začal pracovat v komise, neviděl jsem, ani jsem nebyl informován nikým o důkazech používání odpojovacích zařízení na evropském trhu, dokud nedošlo k skandálu Volkswagenu ve Spojených státech v září 2015. Pochopitelně, že jsem si byl vědom toho, že jsou rozdíly mezi eh, výsledky ze zkušeben a emisemi v reálném provozu. A právě proto ještě před skandálem Volkswagenu jsme se zaměřovali na to, abychom rychle vypracovali právní rámec pro zkoušení v reálném provozu. Chtěli jsme donutit všechny výrobce, aby dodržovali pravidla a aby celkově se zasazovali o zlepšování kvality ovzduší a to, co nejdříve. Časový rámec ještě za předchozí komise eh, byl zapracován do závěru CARS Mars 2020 a pokud vím, podpořili to jak Rada, tak Evropský parlament. Byla tady dlouhá jednání, ale podařilo se nám dodržovat tento původní časový rámec, totiž eh, aby nová pravidla závazně začala platit pro homologaci od září 2017, což byl původní cíl. Nám všem bylo jasné, že legislace týkající se emisí v reálném provozu nám dá právní prostředky, abychom zajistili, že e, skutečně e, budou emise z automobilových takové, jaké naznačují e, testy ze zkušeben. A proto bylo také nutné samozřejmě zabránit používání odpojovacích zařízení. Není to jednoduchá věc. Já samozřejmě podporuji ekologické priority a podpořil jsem také snahy ze strany komisařky Běnkovské, abychom dospěli k dohodě. Vím, že technická práce práce už probíhala mnoho let a e, nastal čas, aby e, se dospělo ke konečnému rozhodnutí. Získali jsme podporu členských států v květnu 2015 ohledně prvním návrhu o zkoušení emisí v reálném provozu, tedy půl roku poté, kdy jsme začali plnit náš mandát. O pět let, měsíců později členské státy kladně hlasovali pro druhý balíček RDE. Jako mnozí z vás, já bych byl dal přednost ambicioznějšímu výsledku výsledku druhého hlasování o RDE v souladu s návrhem komise. Nicméně podstata našeho rozhodování znamená, že vždycky musíme nějak zprostředkovat dohodu, dohodu mezi všemi, kdo se účastní jednání. Rovněž jsem přesvědčen, že to, co bylo schváleno, je nicméně důležitým krokem vpřed, protože to výrazně eh, snižuje emise v reálném provozu a je to daleko lepší, než kdyby tady byl byla dlouhá, dlouhodobá eh, patová situace. Musíme se nyní snažit o to, aby to, co se dohodlo, bylo plně aplikováno, protože taková dlouhá patová situace by byla velice nežádoucí z ekologického hlediska i z hlediska zdraví. Tady musím říci, že jak na mojí úrovni s komisaři paní Běnkovskou a komisařem Kanětou a na úrovni mých služeb spolu s DG Grow a DG Klima probíhá velice dobrá spolupráce. Umožňuje nás to dosahovat výsledku a začínat měnit tento obrázek ohledně těch velice obtížných věcí, které máme na starosti. Konečně bych rád zdůraznil zcela jasnou úlohu členských států při prosazování nových předpisů. Zákonodárce jim dal výlučnou odpovědnost za zajištění toho, že vezidla, vozidla budou v souladu s právním rámcem, než budou uvedena na trh. A tento rámec zahrnuje ustanovení ohledně zákazu odpojovacích zařízení. Členské státy mají nejenom odpovědnost za e, dodržování, ale také za nastavení režimu sankcí. Členské státy musí dostat svým povinnostem a musí plně uplatňovat své kompetence. Jak jste právě slyšeli, paní komisařka Bínkovská tlačí na členské státy, aby ukončili formální vyšetřování situace na jejich e, konkrétním trhu a aby formálně podala zpětnou zprávu zprávu komisi. Komise bude tyto zprávy analyzovat velice podrobně a samozřejmě, že moje služby se toho budou aktivně účastnit. Předpokládal bych a také naléhám na členské státy, aby předložili výsledky svého vlastního šetření a to takže co nejdříve. Pokud je o dozor, jsem pevně přesvědčen, že komise by měla mít větší pravomoc dozorování eh, této národní kontrolní odpovědnosti. A přesně z tohoto důvodu, plus k novým postupům e, zkoušení emisí v reálném procesu, které sníží ten rozdíl mezi výsledky ze zkužeben a zkus provozu, e, také jsem podpořil návrh komisařky Běňkovské, aby se posílil také systémy schvalování homologace lehkých vozidel a e, systému dozoru nad trhem. Za ten návrh eh, zavádí větší eh, dozor, eh, pokud jde o homologační úřady a technické služby, než se auta dostanou na trh. A co je ještě důležité, znamená to také, že se potom přesněji bude kontrolovat, zda už v provozu se dodržují pravidla. Za druhé, tento návrh také dává dozorovací pravomoci komise, které zatím nemá. A tady stejně jako moje kolegyně spolehám na Evropský parlament, parlament, že tento návrh bude co nejdříve schválen. Za třetí, rovněž zvažujeme další iniciativy, které by mohly pomoci členským státům i místním orgánům. Posilování rámce pro homologaci a dozor nad trhem a také dokončení dalších eh, návrhů ohledně emisí v reálném procesu způsobí, že Evropská unie bude průkopníkem eh, při eh, uplatňování těchto testů přímo v provozu a doufám, že nás Evropský parlament v tomto podpoří, abychom cílu dosáhli a jsem přesvědčen, že také dokážeme vyvodit poučení z toho, co se stalo. Naším hlavním cílem by mělo být, abychom urychlovali dosažení co nejrychlejší, nejlepších standardů standardů eh, kvality ovzduší v Evropské unii, tak aby jsme chránili eh, zdraví našich občanů. Čili nejprve teď bude hovořit eh, zpravodaj. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše úvodní slovo. Rád bych začal tím, že dva týdny poté, co jste vstoupil do funkce, pan generální ředitel Falkenberg od vás poslal poměrně rozlobený dopis do DG Industry nebo Growth ohledně nečinnosti komise proti tomu upravování výkonnosti automobilů a emisím NOx a tak dále. Vy jste ve svém úvodu zdůraznil, co komise dělá teď a co jste dělali společně s paní Běnkovskou ohledně emisí v reálném provozu, homologaci a tak dále. Ale vy jako komisář, řešil jste pak nějak to, co psal váš generální ředitel Falkenberg svému protějšku v DG Growth? Jinými slovy, diskutoval jste s komisařkou Běnkovskou o, o tom, jak se zaměřovat nejen na budoucnost a homologace, ale také na auta, která jsou na trhu a nesplňují evropskou legislativu? Dovolte mi říct pár slov k tomu dopisu. Ačkoliv jsem nedostal kopii, musím říct, že jsem toto téma s DGN vydiskutoval a podporoval jsem Karla v tom, aby v tom pokračoval, aby RDE vstoupilo v platnost spíš dřív než později. A pak jsme k tomu měli i nějaké následné schůzky. Protlačovali jsme RDE a po skandálu Volkswagen se pak věci začaly hýbat ještě rychleji. Eh, ačkoliv eh, je škoda, že byl potřeba skandál, než jsme se rozhýbali. No, nezlobte se, já vás musím přerušit. No ano, auta na trhu. My jsme o tom diskutovali a pokud vím, tak byla vytvořena dokonce skupina, která měla studovat možnost eh, renovace, repasování starších aut Euro 3, Euro 4. Nezlobte se, ale Váš generální ředitel řekl, že DG Enterprise požádal, aby vyšetřili regularitu určitých um, činností určitých výrobců aut, že tedy někteří výrobci používají um, systémy kontroly emisí, které se vypínají při nižších teplotách, anebo když auto potřebuje víc výkonu. Jinými slovy říká svému kolegovi z DG Enterprise, je potřeba zajistit, že auta, která vstupují na trh, budou plnit evropskou legislativu. Máme pocit, že tomu tak není na základě zpráv, které se uvádějí. Takže jak jste to pak následně řešili? Vy jste teď potvrdil, že jste o tom diskutoval s generálním ředitelem. Jak jste na toto pak navázali? Protože to mohl být jeden z vašich největších problémů v otázce kvality ovzduší Protože to jsou emise NOx dýzlových vozidel, které znečišťují vzduch. Ano, byl to velký problém, ale musím vás odkázat opět na ten dopis, protože ten dopis nikdy nespecifikoval nebo neodkazoval nebo nepodával žádné důkazy o jakýchkoliv odpojovacích zařízeních. Ano, všichni věděli, že tady je to riziko. Všichni o tom riziku věděli od roku 98, když ten skandál začal. Ano, ale eh, Ono to ne, ten dopis nezmiňuje odpojovací zařízení jako taková, ale žádá DG Enterprise, aby prošetřili regulérnost, tedy fakt, že některá auta emitují 20krát víc NOx, než kolik eh, jim umožňovaly normy. Eh, navázali jste pak na to nějak, diskutovali jste to s Běnkovskou, proč komise nic neudělala? No, fakt, že tady byly ten, byly ty rozdíly mezi laboratořemi a e, reálným provozem. To není nic nového, o tom věděli všichni. Ale otázka byla, co s tím. My jsme, pokud vím, pracovali na tom testovacím cyklu RDE a myslím si, že to bylo to pravé řešení pro řešení těchto rozdílů. No ale to bylo pro budoucí auta. Tady hovořím o autech, která už v tu dobu byla na trhu a která zkrátka neplnila legislativu na základě dopisu od vašeho vlastního generálního ředitele. Ano, ale já si nemyslím, že my u nás jsme mohli dělat cokoliv dalšího. Na to jsme neměli eh, na to jsme neměli pravomoc. Bylo potřeba řešit, zda to, co je sepsáno v legislativě, bylo plněno na úrovni členských států, což se zřejmě nedělo. Pan Zalba? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, díky, pane komisaři. A první otázka. Eh, podle vašeho názoru, která opatření, která dodatečná opatření by měla být při, přijata, abychom se vyhnuli tomu, že se takovýto skandál bude do budoucna opakovat? Řekněte nám třeba tři priority, abychom se něčemu takovému příště vyhnuli. Eh, my pracujeme na tom, abychom se opakování takovýchto skandálů vyhnuli. Budeme mít testovací cyklus RDE a ten nejenže zruší ty rozdíly mezi laboratorními testy a reálným provozem, ale také nám pomůže vyhnout se riziku instalace odpojovacích zařízení do aut. Takže ano, myslím si, že se tomu vyhneme. Rovněž, podle mého názoru, ještě jedna věc, eh, která pomůže zabránit takovýmto skandálům do budoucna, by bylo, pokud by členské státy pomohly odhalit tuto nelegální činnost. Děkuji. Podle vašeho názoru, proč komise nezavedla technologii PEMS pro auta, pro osobní auta, jako tomu bylo u nákladních aut? Když technologie PEMS byla zavedena, pokud vím, tak to vybavení bylo velice velké a velice těžké a mohlo být instalováno pouze do velkých vozidel. Nebylo to adekvátní pro instalaci do lehkých vozidel, do menších vozidel. Nicméně technologie se v mezidobí zlepšila a dnes už je možné technologie PEMS využít rovněž u malých vozidel, u osobních aut. A to se také děje, protože ve finále to je RDE prostřednictvím PEMS. Děkuji. Já jsem přesvědčen, že každá krize je příležitost. Ale eh, také si dělám starosti o pracovní místa. Vy jako socialista, předpokládám, tuto mou obavu budete sdílet. Můžete zaručit, může komise zaručit, že tyto krize budou představovat příležitost pro automobilový průmysl, že automobilový průmysl posílí v příštích letech, že bude budovat eh, víc pracovních míst v příštích letech, eh, že tedy neohrožujeme existenci žádného pracovního místa v Evropě? Ehm, musím poukázat na to, že není možné na toto nahlížet na situaci jako buď a nebo, tedy že buď pracovní místa nebo lepší, eh, čistší životní prostředí. Já si myslím, že oboje může jít ruku v ruce. Ne, může, musí. A takový je podle mě správný postup. Pokud toto někdo hodnotí pouze z hlediska počtu pracovních míst, já za životní prostředí to hodnotím z hlediska z hlediska eh, práv, protože ano, 12 milionů lidí má právo na práci, ale 500 milionů Evropanů má právo na čistý vzduch. Takže já si nemyslím, že na to musíme hledět eh, z toho úhlu pohledu, že těch 12 milionů lidí si udrží Eh, práci za cenu špatného ovzduší pro 500 milionů lidí. Já myslím, že obojí musí jít ruku v ruce. Zkrátka, máme zde hospodářskou příležitost, ale jsou zde i environmentální aspekty, které musíme zvažovat. Eh, děkuji. Teď zpět k členským státům. Zaznamenal jste nějaké konkrétní selhání členských států v oblasti dohledu nad trhem a nebo Eh, homologace. Vidíte zde něco konkrétního špatného, co jste zaznamenal? Ano, upřímně myslím si, že členské státy eh, mohly podat lepší výkon, protože ve finále eh, je to dohled nad trhem a vynucování pravidel, a to jsou odpovědnosti členských států. Všichni vědí o těch rozdílech a každý očekává, že s tím bude někdo jiný něco dělat.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 A myslíte si, že také zodpovídáte za kvalitu ovzduší? Ano, je tomu tak, ale já se domnívám, že všichni komisaři odpovídají za kvalitu ovzduší, ale je to specificky moje pravomoc. A e, proč je kvalita ovzduší důležitá? A jaký je s tím problém? problém je ten, že máme 400 tisíc předčasných úmrtí eh, v důsledku zhoršeného eh, ovzduší, eh, kvality ovzduší a 70 tisíc lidí umírá kvůli vysokým oxidům dusíku. A to nesouvisí pouze s automobilovým průmyslem, a také s dalšími odvětvími. Je tady tedy zdravotní hledisko, které souvisí s desítkami tisíc předčasných umrtí v důsledku NOx. A jak emise přispívají k tvorbě oxidu dusíku, ale en, en, oxidy dusíky, dusíku to nejsou pouze nepochází pouze z dopravy, asi 20% NOXu pochází z dopravy, 80% jsou z jiných oblastí. A jak e, druh dopravy způsobuje nejvíce NOXů. Jsou to především naftové motory. A proč je používáme v Evropě? To se ptejte těch, kteří o tom rozhodli dávno v minulosti. Kdybych já měl dnes rozhodnout, tak možná, že to rozhodnutí by dopadlo jinak. A jaké byste udělal rozhodnutí? Já se domnívám, že v minulosti jsme se více zaměřovali na oxidy eh, uhlíku než na oxidy dusíku a nyní máme jiné znalosti o oxidech dusíku. Možná, že v Evropě jsme si to všechno neuvědomili a také když jsme měli naftový motor, jako možnost, tak Japonsko naftové motory nechtělo. Dneska jezdí pouze 1,5 naftových motorů a také v USA tyto motory nechtěli, tam je asi 1 a mm, zde v Evropě máme 54 eh, aut s naftovými motory a v některých eh, oblastech eh, je toto procento ještě vyšší, 60 až 70 a vy tedy říkáte, že minulé rozhodnutí eh, které se zaměřilo zásadním způsobem na snížení CO2, tak vedlo k tomu, že lidé si více kopovali vozidla s naftovými motory a Evropa se tolik nezabývalo znečištěným ovzduším, protože tenkrát všichni věděli, že dýzlové motory neprodukují tolik CO2, ale neuvědomili si e, také oxidy dusíku, které vznikují. A vy tady hovoříte o tom, že již na počátku nového tisíciletí jsme všichni již věděli, že naftové motory emitují hodně oxidu dusíku, které mají smrtící dopad. Ano, ale v současné době se nezaměřujeme pouze na snižování CO2, a k CO2 chceme nadále snižovat a právě proto se také bude revidovat euro 5, euro 6, ale musíme si uvědomit, a nyní to víme, že noxy jsou také smrtelnými plyny. A vy byste se tenkrát rozhodl jinak. Ne, tenkrát jsme neměli ty znalosti o NOXech eh, jako dnes. Nemohu nikoho obvinovat, protože tenkrát ty znalosti, ty informace nebyly jak, takové jako dnes. Pan Tanks. Děkuji, pane komisaři. Vy jste panu Gebrandimu řekl, že to nebylo v oblasti vaší působnosti. Uh, vy tedy si myslíte, že je složité kontrolovat oblasti, za které zodpovídají i jiné oblasti. Například také o tom hovořil pan Potočník, který hovořil o průmyslové a zemědělské výrobě v souvislosti s ochranou životním prostředím. A paní Věnkovská také hovořila o tom, že růst a ochrana životního prostředí mohou jít ruku v ruce. A souhlasíte s tím, co řekl pan Potočník, že E, například e, velkou překážkou je to, že průmysl nebere v potaz životní prostředí. My musíme hodně bojovat za životní prostředí. Také všichni komisaři by měli být svým způsobem komisařem pro životní prostředí protože si vždy musí uvědomovat, co se stane s životním prostředím, když rozhodují o svých záležitostech. Protože nakonec vždy my podporujeme ekologické standardy, které však závisí na činnosti jiných odvětvích. E, paní Běnkovská také hovořila o růstu a životním prostředím, s tím já plně souhlasím. Dnes nemůžeme hovořit pouze o hospodářství, dnes musíme hovořit pouze o trvale udržitelném hospodářství, protože jakákoliv eh, ekonomická činnost, která není trvale udržitelná, nemůže přežít. A my se musíme dívat na růst a na životní prostředí jako na spojené nádoby. Děkuji vám. Vy jste hovořil o bitvě v rámci komise, kterou musíte vyhrát. Jestliže těm diskutujícím hovoříte jako o bitvě, tak je to vaše věc, ale opravdu ekologické záležitosti musí mít na stole a na paměti každý komisař. Vy jste tak také hovořil o eh, emisích eh, ve skutečném v reálném provozu. A vy tady jste také hovořil o tom, že se budou prověřovat eh, také emise v reálném provozu a to spadá tedy po DG Growth. Takže dnes máme rozdělená portfolia a tomu tak bude i v budoucnosti. A nebude vám to potom dělat potíže, když budete vy bojovat za zdravé životní prostředí a to je důležité. Všichni eh, si myslí, že ten hlavní boj je mezi komisaři, ale já vám mohu říci, že tomu tak není. My jako komisaři nejenom dva komisaři, ale máme například projekty, kter, do kterých je zahrnuto čtyři pět komisařů. Máme e, společné e, postoje, ale potom e, ten skutečný boj začíná, když musíme se zodpovídat například před radou. A také se hovoří o změkčených standardech konformity mé služby napsali také dopis eh, určitým členským státům, tak aby tyto členské státy zachovaly své ambice a také si rozhodli, tedy, se rozhodli o vyšších ambicích. Já si domnívám, že jsme udělali velký pokrok. Minimálně e, jsme začali s emisemi v reálném provozu, protože prodloužení patové situace by nevedlo ji nikam. Tomu jsme se chtěli vyhnout. A tím, když budeme e, monitorovat emise v reálném provozu, tak to je opravdu zásadní věc. A paní Gerling. Děkuji vám budu pokračovat s tímto tématem, protože to jsou, byly také mé otázky. Jestliže akceptujeme, že toto nesouvisí se spory v rámci komisem a také je tady ten známý eh, dopis který hovoří o sporech, tak já se chci zeptat, zda tomu skutečně není tak, že dochází v rámci komise k situaci, že někteří komisaři zavírají oči před tím, co dělají ostatní komisaři, že se mi zdá, že komise jako celek nepůsobí úplně účinně. Nemohla by komise lépe spolupracovat? Já předpokládám, že vždycky se dá spolupracovat lépe a to nejenom mezi námi, ale i mezi jednotlivými frakcemi v Evropském parlamentu nebo mezi členskými státy v radě, ale komise funguje prostě takovým způsobem, že se zajišťuje konsensus. A ten vždycky hledáme. Pravda je, že různí komisaři obvykle začínají z různých pozic, ale v posledu, když se sejdeme, tak se vždycky snažíme nakonec dospět k, do společné destinace, na něčem se dohodnout. A řekl bych, že to je pravda, co říkáte, ale zas bych neříkal, že různé názory rodí antagonismus. To ne. Děkuji. Vzhledem k tomu, eh, že si myslíte, že to funguje docela dobře a já nemám důvod spochybňovat eh, vaše odhodlání pomáhat ekologii, tudy já plně akceptuji, že opravdu vám jde o tom, aby se zlepšovala kvalita vzduchu, který všichni dýcháme. Máte pocit, že jakožto komisi, komisař odpovědný pro životní prostředí, že to není ani tak trojuhelník, ale spíše třeba hexagon, je tam tolik různých věcí v komisi a životní prostředí je jenom část toho. Možná myslíte si, že možná byste měl být trošičku zaměřený víc na vegenek, trošku agresivněji dávat najevo, jaké jsou vaše očekávání. Vy určitě se člověk konsensu a s vámi se dobře pracuje, ale nemyslíte si, že možná byste mohl v tomto směru trochu ubrat? Například retrofit, tedy zpětná modernizace zařízení na snižování emisí. Takové e, technologie jsou k dispozici, já už jsem několik takových projektů viděla. Možná, že ne všecko je technicky ještě proveditelné, ale momentálně zkrátka se nevyvíjí žádný tlak na Eh, výrobce, aby se podívali na stávající vozidla a udělali s tím něco z ohledu emise. Pořád slyšíme, jak je to těžké, ale existují možnosti. Možná, kdyby se nové technologická zařízení dala do eh, vozidel, s kterými teď jezdíme, tak exponenciálně by se situace zlepšila ale vlastně od DG Envy neslyšíme nic o tom, abychom dospěli k rychlému řešení pro homologaci. My nemáme nic takového, co by nám urychleně umožnilo eh, homologovat a tím pádem i osazovat eh, takováto retrofitní zařízení, tedy která by zpětně se namontovala. A nemyslíte si, že by bylo lepší být trošičku agresivnější a zdůrazňovat, že tady jde především o čistotu ovzduší. Já s vámi souhlasím v tom, že vždycky je prostor pro to, abychom my eh, eh, zodpovídáme za životní prostředí, se snažili dosáhnout víc u ostatních. A určitě se mnou budete souhlasit, že eh, pokud jde o eh, NEDC, tedy nový evropský jízdní cyklus, pak tady to nebyla hlavní překážka na naší straně. Možná jsme opravdu mohli být trošku agresivnější, ale prostě pak eh, se nepodařilo to úplně finalizovat, jak jsme chtěli. Pokud jde o retrofit, to zpětné osazování, tak to je opravdu jedna věc, na kterou bych rád hodně tlačil. Především proto, že ta technologie už je tady k dispozici, už existují výrobci, kteří jsou připraveni retrofittingy dělat. Dobře, momentálně si stěžují a myslím si, že zcela oprávněně, že chybí harmonizace, pokud jde o normy retrofittingu. Ale proč já s tím souhlasím? To je věc, která určitě eh, prospěje mimo jiné i kvalitě ovzduší. A já předpokládám, že by to všechny členské státy podpořily, protože to je určitě věc, která by členským státům pomohla, aby dosáhly kvalita cílů, pokud jde o kvalitu ovzduší. Čili retrofitting má mnoho plusů. Já jsem eh, poslouchal eh, jak eh, slyšení s panem komisařem Potočníkem a já naprosto souhlasím s tím, že s tímhle musíme něco dělat. Prosím, pan Federling. Já vám velice děkuji, pane komisaři, že jste se sem dostavil. Teď je příjemný čas na večeři, možná méně příjemný na slyšení ale rád bych se vás zeptal na něco, co je jednoduché i složité zároveň. Bavíme se o tom, co se stalo v minulosti, zabíháme do podrobností, co jste udělali vy, co udělali jiní a k tomu je plno dotazů. A co kdyby se objevil nový skandál? Třeba by se to týkalo něčeho úplně jiného, co kdyby se to týkalo stavebních materiálů, které třeba nesmějí obsahovat určité eh, vládky, vy byste se o tom dozvěděli, dostali byste zprávy nebo třeba by nějaké odvětví eh, emitovalo nějaké znečišťující látky, které nesmí. A jak můžete zajistit, že komisař v budoucnosti bude jednat, protože my dostáváme zprávy z roku 98 a všichni vlastně vědí, jaké jsou rozdíly mezi testy ve zkušebnách a mezi výsledky v reálném procesu. A co kdyby se to stalo za jiných okolností? Jednal byste, kdybyste dostal zprávy od nevládních organizací nebo orgánů, nebo kdyby se vás ptali i na to poslanci. Ptám se, zda v komisi vytváříte nějaký mechanismus, který by zajistil, že pokud by vznikl nějaký problém, který by se týkal životního prostředí, že by se okamžitě zavolal eh, paní komisařce Běňkovské, aby se zahájilo řízení pro porušení povinností, abychom se dostali k jádru věci eventuálně, aby se navrhla, um, navrhla k tomu legislativa. Kdyby to nešlo, tak by se zahájilo řízení pro porušení proti členskému státu. Vy jste zahájil tím, že jste řekl, co kdyby vypukl nový skandál. Doufám, že se to nestane. Ale já bych udělal přesně to, co jste říkal, za předpokladu, že informace, které bych dostal od nevládních organizací, by obsahovaly konkrétní důkazy, co se děje. Já nemohu prostě eh, jednat eh, na, eh, ohledně toho, co někdo předpokládá, že by se mohlo eventuálně stát a nemůžu nic podobného očekávat ani od svých kolegů. Abychom se vyhnuli eventualitě podobných skandálů v budoucnosti, musíme být na stráži, musíme věci sledovat, musíme všechno pečlivě sledovat a vyhledávat eh, každičký konkrétní důkaz o tom, co se ta děje. Takže ono to jde, když se do toho člověk opravdu dá. A pokud je o nevládní organizaci, my eh, hodně jednáme na základě informací, které eh, dostáváme od nevládních organizací. Ale jak už jsem říkal, vždycky to musí být na základě konkrétních důkazů. Já už to nebudu příliš protahovat. Ehm, děkuji vám za to odpověď, aspoň v tomto směru ale zatím za těch dva a půl roku eh, jsem měl možnost sledovat práce jiných komisařů a myslím, že máte poměrně rozsáhlé protokoly, které musíte ehm, dodržovat, když jednáte s jinými generálními ředitelstvími a tak dále. Možná by se mohlo něco podobného tady udělat tohle třeba by mohl být nějaký nový skandál nebo jenom porušování pravidel dejme tomu doprava eh, v tomto letě eh, z Nizozemí do Turecka jatečních zvířat a byly, strašně se tím rozčilovali i Švédové. A pak se řeklo, dobře, vždyť existují pravidla, až na to, že se členskými státy nedodržují. A to si myslím, že je institucionální problém a je spojený i s kritikou Evropské unie. Všichni obvinují Evropskou unii, ale velice často je to moje vláda nebo moje obec, která nedělá, co by měla. A proto musíme zajistit, že tam, kde můžeme jednat, že tedy tady bude pravomoc, kterou máme, a kterou jako komise nebo Evropský parlament, kterou budeme schopni na základě příslušného protokolu využít. A že tedy tady budou pravidla, která přijme parlament, rada, komise a že budeme schopni jednat, pokud dojde k jejich porušování. E, protože e, e, nemá smysl, když budete například nedodržovat Eh, dovol, povolenou rychlost, pokud nebudou za to i sankce. Čili musí tady být zase vždycky sankce. A to bylo spíše prohlášení, nikoliv otázka, ne? To, Nicméně já naprosto souhlasím, protože mít pravidla, aniž by se ta pravidla uplatňovala, to dost dobře nemá smysl. Paní Konečná. Děkuji, pane komisaři. Také já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas v tuto hodinu a máte ještě tolik síly nám odpovědět na naše dotazy. Nicméně eh, ve vašich odpovědích, které jste nám zaslal, jste se zachoval jako většina členů Evropské komise, ať už současných nebo bývalých, které jsme tu měli a víceméně očividně jste se snažil přehazovat odpovědnost na národní státy odpovědi číslo čtyři píšete o tom, že členské státy mají k dispozici jiné nástroje než emisní normy, aby zlepšily kvalitu ovzduší, jako například zdanění pohonných hmot a osobních vozidel, řízení poptávky, řízení toku provozu a tak dále. Souhlasíte však s tím, že v prvé řadě komise selhala ve vynucování směrnic že to byla komise, která neuměla napsat směrnice tak, aby nedocházelo a nemohlo docházet k manipulacím? Um, what I... S čím já nesouhlasím v tom vašem prohlášení, že se snažíme přehazovat eh, odpovědnost na členské státy. Odpovědnost na členskou stá, státu stanovil zákonodárce. To nikdo dnes nikam nepřesouvá. Je to odpovědnost, kterou dostávají. A dostávají eh, takto a měli bychom ji dodržovat. Jakmile aspekt tuto odpovědnost eh, akceptovali, pak musí také podle toho jednat. Souhlasíte s tím, že komise prostě selhala při vynucování těchto směrnic? Vy sám jste uvedl, že eh, zhruba 12 členských států teď řešíte v řízení o porušování pravidel. A já rozumím tomu, že všechno chce nějaký čas, ale mně to občas připadá, že si tady přehazujeme ten horký brambor a nic se neděje a ti lidé, o kterých vy tady mluvil několikrát dneska, umírají dále. Protože to prostě neumíme si říct, že ten má být zodpovědný za to nebo někdo jiný za něco jiného. Um. Um, než jsem sem přišel, tak jsem poslouchal slyšení paní Běnkovské a upřímně mě velmi potěšilo, že řekla, že velice brzy hodlá eh, spustit ty procedury o porušení podmínek nebo nějaké pilotní procedury nebo co. A pro mě to je velice dobré znamení, že já zahajuji postupy o porušení pravidel v oblasti eh, kvality ovzduší nemohu zahajovat podobné procedury o implementace homologační legislativy. A co se týká porušování předpisů obecně, kromě porušování předpisů jsou i jiné věci, které můžeme dělat. Například pokud e, v tomto případě bychom e, si měli vybrat mezi zahájením procedury o porušování předpisů anebo představením nové legislativy, abychom opravili e, věci. Možná bych dělal obojí, ale upřednostňoval bych tu legislativu, která něco opraví, spíš než proceduru o porušování procedury. A to je to, co se teď děje. Neříkám, že procedury o porušování předpisů nejsou důležité, ale mohou trvat 4, 5, 6 let. A legislativa, která vylepší stávající situaci, může být na místě za pár měsíců nebo za kratší dobu zkrátka. Myslím, že to je efektivnější způsob, jak věci řešit. Že poté, co jste si prošel tím emisním skandálem, nebo si jim procházíme všichni. Takže jste dostatečně poučení a jste schopni nastavit tu legislativu tak, aby nemohlo někdy v budoucnu docházet opět k manipulacím. Případně k tomu, že o těch manipulacích evidentně bude Eh, budou orgány informovány, ať už členských států či komise, a nikdo nebude schopen je řešit. Máme takový mechanismus, já se vás teď ptám v dobrém, jsme schopni ho vytvořit, tak abychom se opravdu poučili? Have... Myslím si, že z toho skandálu už jsme se hodně poučili, ale Abych byl spravedlivý, nemyslím si, že komise začala jednat teprve po vypuknutí toho skandálu. Jak jsem řekl, hodně práce už tehdy proběhlo eh, na téma RDE. To, co se stalo po začátku tohoto skandálu, bylo, že se věci začaly hýbat rychleji a legislativa se stala robustnější, což je dobře. Takže ano, poučili jsme se protože jsme učinili legislativu silnější a začali jsme se pohybovat rychleji. Pan eh, Ekut. Děkuji, pane komisaři. Eh, nepletuli se, řekl jste, že jste poslouchal slyšení pana Potočníka minulý týden, je to tak, ano, výborně. A že jste také viděl jeho dopisy panu Tajánimu eh, Poměrně zásadní v tom slyšení pana Potočníka bylo, že řekl, že mu bylo líto, že více netlačil na eh, ten aspekt, že někdo jaksi neplnil pravidla. Souhlasíte s tímto sdělením pana Potočníka? No, já nemohu soudit pana Potočníka lépe, než on soudí sám sebe. Že pokud pan Potočník toto řekl, nemám nejmenších pochyb, že to, co řekl, je pravda. On eh, neustále říkal, že šlo věci dělat lépe, ale to je zkrátka jeho hodnocení a to je platnější než mé, protože on byl u toho. Já se neodvažuji to eh, soudit. Buďme upřímní, to, co řekl ohledně svého funkčního období, můžeme my říkat o našem funkčním období. Vždycky můžeme být lepším. Ano, eh, možná to také uděláme, protože to, že se neplní pravidla, to je pořád pravda. Takže pokud v roce 2012 pan Potočník už říká, že je potřeba zlepšit ty testovací cykly, ale stále budou vozidla na silnicích, které, která neplní pravidla, a teď, pokud pan Potočník najednou říká, že možná tu druhou část měl také víc protlačovat, spíš než jenom ty testy, tak mě upřímně dost překvapuje, že zatím od vás i v písemných odpovědích mluvíte pouze právě o těch testech a vůbec nemluvíte o tom, že existující flotila neplní pravidla. Takže to, co děláte vy teď, abyste zajistil, že flotila na silnicích bude splňovat pravidla? Jinými slovy maximálně 80 gramů na kilometr v reálném provozu. K tomu já nemohu udělat nic moc, protože k tomu nemám kompetenci. Jde o to, že když u toho byl potočník, tak víme, že nebyly podniknuty žádné kroky proti žádnému členskému státu. Rozdíl dnes je to, jak jste slyšel, Jak, jak to myslíte, že nic moc nemůžete dělat? Dejte mi příklad. Protože už v té dopadové studii z roku 2006 se velice jasně uvádí, že technologie SCR je zapotřebí, abychom se na těch 80 mg dostali. Technologie SCR a nikoli v LNT. To už víme, eh, že teď už víme, že mezi lety 2012 a 2014 LNT na evropském trhu narostlo z 5% na 55%. Kolik ještě důkazů potřebujete o tom, že stávající flotila jde naprosto špatným směrem a má to obrovský dopad na kvalitu ovzduší? Co s tím děláte? Já bych na toto nekoukal úplně jako na negativní faktor. A řek, eh, řeknu vám proč. Protože když mluvíte o těch 80, eh, to znamená euro 6, tak ten nepřekročitelný limit je 80. Na silnicích dosahujeme eh, více než 400 to znamená, je to pětkrát víc. Problém není v, v těch 80 v laboratoři, ale v těch čtyřech stovkách na silnici. Ano, je to 80 v běžném používání. A to je přesně ta chyba, kterou eh, používá ehm, eh, automobilový průmysl, že tady těch 80 je pouze pro laboratoř. Je to to, co říkáte? Ne, já říkám to, že problémy nejsou v laboratoři, problémy jsou na silnicích. A my to řešení také přivezeme na silnice. No počkejte, ale to už zase mluvíte o tom testu. No tak dobře, tak co děláte s tím, abyste zajistil, že auta budou plnit pravidla? Ne, RDE je, te, RDE je test, ale kromě testu mluvíme také o dohledu nad trhem a e, testech konformity za použití během používání. To je způsob, jak postupovat. Pokud jde o podnikání kroku, já to udělat nemohu, protože to musí v první řadě udělat členské státy. Za druhé, to nemám v portfoliu. A rozdíl, na který se snažím poukázat, je, že no počkejte, dobře, tak eh, vy, vy, vy opakujete, že to nemáte v působnosti, takže jednoduchá otázka. Pánové se překřikují. Já bych se s dovolením ptal, říká pan Ekut. Jednoduchá otázka je, jak, jakou pozici mají ty dopisy DG Envy, DG Enterprise pro právní službu? To děláte společně. Ano, to děláme společně. A kde ten dopis tedy je? No chceme podnikat kroky. Ano, ale tady se teď zmínilo, že to už je v tom Falkenbergově dopise. On se ptá v roce 2014, zda byste neměli napsat společný dopis a vy si zřejmě ani neuvědomujete, že to můžete udělat. Dovolte mi něco vysvětlit. Když Karol eh, tento dopis odeslal, dostal odpověď od eh, Daniela Kalechy. A v té odpovědi Daniel jasně říká, že to, co Karl hledá, se finalizuje, tedy příprava na RDE. A vlastně pak o pár týdnů později se spustila mezi eh, interservice konzultace o RDE. Takže já neříkám nic proti Karlově dopisu. Já jsem neříkal, že to nejlepší je dopis nebo cokoliv jiného, ale je potřeba zmínit, že Kalechová odpověď byla, že ano a něco se také děje. Paní Evi. Děkuji, paní předsedající. Tady jsem. Chtěla jsem se zeptat eh, na toto. Od paní Běnkovské jsme slyšeli, že souhlasí s, tím, že hlavní eh, cíl tohoto nařízení je zlepšit kvalitu ovzduší a snížit emise. Souhlasí také s tím, že emisní limity je potřeba respektovat nejen v laboratoři, ale také v reálu. Tak na základě našich slyšení zástupci průmyslu s tímto nesouhlasí, protože oni uvádějí, že pro ně je pouze důležité respektovat předpisy v laboratoři a zdá se, že bývalý komisař Tajány měl velice podobný názor, on to víceméně řekl na svém slyšení. Takže se chci zeptat, na, jaké, na čí straně jste vy, na které straně barikády jste? Já jsem s těmi, kdo souhlasí s tím, že je potřeba testovat vozidla na silnicích a je potřeba tvořit legislativu podle výkonnosti na silnicích. A to také děláme. Laboratoře do budoucna snad budou pouze jaksi přežitkem minulosti. Dobře. No, mě zajímá jak minulost, tak budoucnost, protože ty návrhy do budoucna jsou velice zajímavé, ale já chci zjistit, k jakým chybám došlo v minulosti. Co si myslíte o svých předchůdcích, o svém předchůdci? Proč e, vaši předchůdci tak dlouho váhali, než zavedli nový testovací cyklus? E, předstírali snad záměrně, že se nic neděje? Nebo předstírali e, snad, že ten problém s těmi takzvanými zlatými auty Golden Cars neexistuje? To jsou problémy, které e, jsou známé už léta. I Evropská agentura pro životní prostředí o tom dobře ví. Ale umožnilo to výrobcům aut zkrátka prolétnout testem e, velice obyčejně, tím, že třeba trošku přifoukli gumy, nebo že odpojili alternátor, nebo něco takového. Já upřímně nedostávám jasnou odpověď, proč nikdo nechtěl dál eh, zkoumat eh, ty komunality těch testovacích cyklů. Proč to nikdo neřešil? Já s vámi souhlasím, co se týká těch spoždění. Ta fakta byla známá a nikdo to prodlení není schopen opodstatnit. Proč? Protože to spoždění stojí životy. Pokud bychom tento proces měli před deseti lety, vyhli bychom se snad 4 milionům úmrtí předčasným. Ale já nechci nějak soudit své předchůdce, ale nemyslím si, že dělali něco záměrně, nebo respektive nedělali něco záměrně. Ehm, vím pouze, že teď se věci hýbou daleko rychleji než v minulosti. Dobře, děkuji. Taky se chci zeptat ještě na toto. Ona ani ta budoucnost nevypadá úplně růžově. Testy RDE nejsou nějaký nějaký eh, kouzelný proutek, který zajistí, že všechna auta budou splňovat normy. Mluvil jste také o možnosti um, repasování aut a pak zde je ještě celá řada dalších kroků, které komise hodlá podniknout. Dovolte mi pouze jednu další otázku. K otázce 11 jste odpověděl, Eh, s odkazem na nějakých 350 mg na kilometr, tedy emi, eh, emisí NO2. Eh, co se týká budoucího scénáře, který nastínila Evropská agentura pro životní prostředí, tak tam mluví o 80 mg na kilometry jako jedinou možnou cestou, jak dosáhnout snížení. Všechno ostatně je prý nemožné. No, tak vy se ptáte na celou řadu otázek a už nemáte čas. Já se omlouvám, paní předsedkyně. Já s vámi souhlasím, že RDE rozhodně nevyřeší vše. Jsem si jist, že i výrobci aut přemýšlí ještě trošičku jinak. Vždycky je e, limit toho, jak moc můžeme dýzlové motory, spalovací motory obecně zlepšit. My do budoucna podobě, podobně jako ostatní země na světě budeme přemýšlet o nízkoemisních nebo eh, bezemisních vozidlech. Dobrá, jdeme na druhé kolečko. Eh, pan Belet má dva sloty. Nemusíte využít veškerý čas, ano? Ale přesto přeze všechno třeba je využiji. Dobrý večer, pane komisaři. Vy jste před několika minutami řekl, že rozhodnutí o CMPV o e, není ideální. Často víme, že ideál někdy bývá vlastně v rozporu se skutečností, ale mě by zajímalo, co si myslíte o naftových motorech pro budoucnost. Myslíte si, že dýzlové motory budou vyřazeny, anebo že má nějakou budoucnost v následujících 15 letech. Budoucnost budou mít naftové motory jenom tehdy, jestliže budou čistší, jinak nebudou mít žádnou budoucnost. Ale já jsem přesvědčen, že to zvládnou. Zvládli to v jiných zemích, proč by to nezvládli v, také v Evropě. Takže vy si myslíte, že čistý diesel má nadále budoucnost? Jakákoliv čistá aktivita má budoucnost, ale musí být vždy čistá. A jak to vidíte v souvislosti elektrickými auty? Jak bychom měli vidět elektrická auta v souvislosti s dýzlovými motory. Měly by tedy, měla by dýzlová auta také produkovat nulové emise stejně jako elektrická auta ale tady také musíme hovořit o výrobě elektřiny, jak se bude vyrábět elektřina pro elektrická auta. A ve čtvrté otázce hovoříte o absurdní situaci, že elektrick, eh, pardon, evropská auta jsou čistší na americkém trhu než v Evropě. A jak toto hodláte řešit? Já si myslím, že to je ten nejlepší důkaz pro to, že to, čeho chceme dosáhnout, je možné. Takže lze vyrábět čistší auta pro USA, ale jestliže chceme čistší auta pro Evropu, pak by to nešlo, když se dají vyrobit pro USA, proč by se nedaly vyrobit tato auta pro Evropu? A jak je chcete přesvědčit? Takže my musíme tlačit na výrobce aut a musíme využít budoucí nástroje, které vzniknou. Proto že já jsem se také chtěl zeptat eh, na metody a také na harmonogram. Já si myslím, že to se týká také konkurence. Když hovoříme o konkurenci, tak se musíme bavit o tom, že eh, eh, čistá auta jsou konkurenceschopnější než špinavá auta. Dokonce Volkswagen nabízí auta, která emitují e, na, v reálném provozu méně než 80 gramů na kilogramu, takže tata existují. No a to je tam, kde je zakopán pes. E, tam pes je zakopán v reálném provozu. My musíme ukončit testování pouze v laboratoři. My musíme stanovit normy pro testování v reálném provozu. Tam musíme testovat auta a musíme také nad nimi vychovávat, vy, vykonávat dohled. nejenom ex ante, ale také eh, ex post, až dostanou homologaci ale již nyní víme, že některé tyto modely existují, jak už jsem hovořil o Volkswagenu. Ano, v minulosti jsme dávali nesprávné pobídky na využívání naftových motorů a nyní můžeme dát lepší pobídky tak, aby se na trhu uplatnily jenom ty nejlepší motory. A nyní paní Bonfato, je, budu hovořit francouzsky. Pane Vela, vy jste zodpovědný za kvalitu ovzduší a také za příslušnou legislativu. Ale není tomu tak, že vy jste nezahájili žádná řízení proti členským státům, které eh, kvalitu ovzduší eh, nedodržují takže vy ale nezodpovídáte za emise. A to je tedy zvláštní věc. Nebylo by lepší, kdyby emise spadaly také do vašeho portfolia pod generální ředitelství Envy? V tomto případě se k tomu nemohu vyjádřit, protože já nerozděluji portfolia. Možná, že by to bylo smysluplné. E, já se ptám vás, takže já vím, že o tom hovořil tady v tomto výboru i pan Potočník. Mě by býval zajímal váš názor. A mám ještě další otázku. Často tady komisaři říkají, ať jsou zodpovědní za životní prostředí či průmysl vždy hovoří o dobrém provádění nařízení o svých předchůdcích, o pravomocích a tak dále. Takže často komise hovoří o tom, že se měly uplatňovat eh, sankce a jak vy na toto nahlížíte? Jak nahlížíte na zřízení nezávislého orgánu, který by mohl provádět kontroly i uvalovat sankce na výrobce automobilů, ří, nedodržují pravidla, eh, stejně jako u železniční agentury? Tady jde o to, že by to byla nezávislá agentura, která by vykonávala tento úkol. Já nemohu rozhodnout o zřízení eh, nezávislé agentury a paní Běnkovská také hovořila o tom, že nesouhlasí se svým předchůdcem, že by se měla zřizovat speciální agentura. Uh, Bejankovská také hovořila o harmonizaci celkového procesu, harmonizaci dohledu nad trhem a také uvalování sankcí je neuvěřitelné vidět, že některé členské státy mohou uvalovat maximální e, e, sankce ve výši tisíce či pět tisíc euro. A to je neuvěřitelné. A proto musíme schválit novou legislativu, která bude také, eh, která pověří komisi eh, uvalováním sankcí a dohledem nad trhem. Vy si nemyslíte, že komisař pro životní prostředí by to neměl jednou vzít do ruky, že to pouze spadá do oblasti e, zodpovědnosti komisaře pro průmysl. Tedy přece se mohou zřídit pracovní skupiny pro eh, kontrolu respektování legislativy. A pak tady máme tento faktor konformity ve výši 2,5. To je prapodivná věc. Konečně by se také životní prostředí mělo by, eh, by se mělo životní prostředí více respektovat. Ano, já bych s vámi chtěl souhlasit, ale proč neřekám ano, to souvisí s tím, že my tady diskutujeme o tom, zdali by to mělo spadat do portfolia průmyslu či životního prostředí. Jestliže dohled na trhem a prosazování dohledu na trhem spadají do působnosti členských států, pak paní komisařka tady také navrhla, aby tyto Eh, pravomoce přešly z členských států na komisi. A to by byl velký krok vpřed. A které ředitelství by se tím mělo zabývat, to už je druhá věc. Ale je jasné, že životní prostředí se eh, spíše stará také o emise, ale emise oxidu dusíku se stále zvyšují. Hovoří se o zlepšování, ale e, zákony e, již existují devět let a nadále nejsou dodržovány. Pane komisaři, děkuji vám za to, že jste, zde mezi námi a to ještě v tuto pozdní hodinu. A já chci položit následující otázku týkající se sankcí při porušování. Vy jste hovořil o tom, že v některých členských státech existují sankce pouze ve výši tisíce euro a některé členské státy neuvalily vůbec žádné sankce. A komise nyní navrhuje sankce až do výše 30 tisíc euro to já si myslím, že je správné, ale našel jsem článek 90 tohoto návrhu komise a tady se píše, že tyto tresty se nedají kumulovat se sankcemi komise. To znamená, jestliže členský stát uvalil sankci, pak už to nemůže udělat znovu komise. Takže jestliže členský stát řekne, že uvalí sankci ve výši 500 nebo 1000 euro, potom může hrozit komise sankcí ve výši 30 tisíc euro, tak eh, to nemůže udělat, protože tady se hovoří o tom, že sankce se nesmí kumulovat. No, Já mohu jenom zopakovat, že momentálně je to na členských státech, aby stanovili sankce. A měli to udělat v roce 2009-10. Myslím si, že ani nepodali zprávu eh, do komise ani tehdy, ale právě členské státy musí eh, přijít se sankcemi. Tak, jak legislativa dnes vypadá, komise nemůže stanovit eh, žádnou částku pro členské státy. Doufejme, že v blízké budoucnosti eh, až už legislativa bude, tak to, co říkáte, se stane skutečností. Alespoň v to doufám. Ale podívejte se na to ještě jednou v klidu. Já si to vykládám tak, že to, co chce nyní komise udělat, je správné, že chce uvalovat vyšší sankce, ale nedá se to potom provádět, jestliže členský stát navrhl sankci, ale jestliže tato sankce členského státu je podstatně nižší než to, co by chtěla uvalit komise, pak to nedává žádný smysl a k ničemu to nepovede. Chci se zeptat ještě na emise v reálném provozu. V této souvislosti slýcháme, že členské státy eh, měli tady různé názory. Tady se o tom hovoří v bodech 2 a 8. Můžete konkrétně říci, které členské státy u RDE také tlačili na zavedení zkoušek v reálném provozu, a které členské státy spíše se chovaly zdrženlivě a chtěli spíše šlápnout na brzdu? Think... Myslím si, že to Eh, je známo i v parlamentu, protože když se jednalo o návrhu RDE 1 a 2 na eh, výboru eh, pro motorová vozidla, tak věřím, že tedy zápis této schůze byl zaslán parlamentu. A během diskusí o RDE 1 ve výboru pro motorová vozidla jeden členský stát Eh, přišel s úplně jiným názorem. Neříkám, že to dělali v nějakém špatném úmyslu, spíše chtěli posunout věci vpřed a mohu se o tom zmínit, protože je to veřejně známo. Šlo o Němec, bylo to Německo. A, <clears throat> a Eh, na prvním zasedání eh, ne, eh, o rd 1 nebyla kvalifikovaná většina. Když došlo na RDE2, tak jeden členský stát si dal najevo, že by si přál, aby návrh byl ambicioznější a v tomto případě se jednalo o Nizozemí. Když tedy říkáte, že pouze Nizozemsko chtělo ambicioznější cíle a žádný další stát? Mám tomu takto rozumět? Ano, já říkám, že na té schůze během diskusí Nizozemsko tlačilo na to, aby cíle byly ambicioznější a to tež by se bylo týkalo i harmonogramu. Mrs. Gerling. Paní Gerlingová. Děkuji. Dovolte mi, abych eh, se vrátila poněkud k tomu, eh, o čem jsem hovořila předtím a konkrétně něco k budoucnosti, protože si myslím, že pokud vůbec něco z tohoto výboru vzejde, pak by to měly být skutečně dobré nápady, jak se vyvarovat opakování stejných chyb. Čili částečně o budoucnosti se rozhoduje teď. Víme, že DG Grow pracuje na balíčku čtvrtém RDE. Momentálně se diskutuje o tom, jaké technická omezení byla měla být pro tyto testy, například eh, při jakých teplotách by měly zkoušky začínat a tak dále. A pořád se to mění. My mluvíme o těch testech, jako kdyby to bylo něco už fixního, daného, ale ono tomu tak není. Je to i iterativní proces. A tudíž a samozřejmě ještě musím také zmínit eh, zahrdení PM eh, pevných částic. Hovodíme o NOXech, ale samozřejmě musíme do RDE zahrnout pevné částice. A už je tady, jde o to, aby technikologie nám umožnila zlepšit měření, protože zase to pak znamená lepší výsledek pro zdraví. Tedy eh, ohledně toho, co se teď děje jak byste eh, charakterizoval eh, zařez, eh, účast DG Envy v této procesu, protože iniciativa byla z DG Grow. Ptám se, zda od nich dostáváte průběžně informace o pokroku, anebo jako ostatní zúčastněné strany musíte počkat do té doby, než oni připraví průběžnou prezentaci o tom, co připravují. Například u třetího balíčku vlastně už postavili zúčastněné jiné strany poněkud předhotovou věc. Ptám se, zda DGNV je tedy zúčastněnou stranou a nebo zda nějak si to vedete zvlášť. Protože jestliže chceme opravdu splnit cíle ohledně zlepšení zdraví, pak v tomto stádiu bychom opravdu měli tlačit na to, aby se tyto věci zlepšily. Děku- ne, já mohu pouze říct, že e, se, my jsme e, týmovým hráčem. V tomto smyslu pravidelně se scházíme k diskusím. E, práce byla zahájena už dávno, tudíž to není nic, co, bychom, co by se k nám, nám dostalo už jako v hotové podobě. Ne, my se účastníme diskusí a máme možnost také se vyjadřovat k tomu, co je našimi ambicemi. Paní Kádenbachová. Děkuji vám srdečně, pane komisaři. Mám celou řadu otázek. První bude relativně jednoduchá. Nejenom různé Průzkumy Eurostatu nám ukázaly, že témata zdraví a životního prostředí již nejsou tak vysoko které jsou nadále velice v popředí občanů, eh, takže nejsou tolik v popředí pozornosti komisařů. A zdá se, že komise na tyto dvě eh, sféry dívá jako na okrajové záležitosti. Podíváme-li se na článek 110, pak tady vidíme, že zdraví je úkolem Evropské unie, kterou řeší společně Evropská komise s členskými státy a tady také chybí rozdělení těchto úkolů mezi členské státy a komisi. Já si myslím, že takovéto rozdělení by ani nemělo existovat. Toto je přece společný úkol a proto se ptám. Myslíte si, že současná komise vnímá zdraví a životní prostředí spíše jako obtěžování? A za druhé se také chci zeptat, zdali bychom nezlepšili naši hospodářskou aktivitu, kdybychom se i v naší výrobě zaměřovali na zdraví a životní prostředí? Nemyslím, že sdílím tento názor v tom smyslu, že ano, priorita je vždycky byly na ekonomické straně, tedy e, růst e, pracovní příležitosti, investice a tak dále. Ale dneska si všichni uvědomují, že životní prostředí přispívá k těmto prioritám a není překážkou pro jejich dosažování. A domnívám se, že komise musí eh, životní prostředí a zdraví mít eh, mezi svými prioritami, protože 500 milionů evropských občanů si jsou velice dobře vědomi toho, co se děje. Tudíž tlak přichází ze strany evropských občanů. A to, myslím, je dobré. Pak je tady další věc, že občas eh, občané více si uvědomují zdravotní než environmentální záležitosti. I z praktického hlediska, jestliže řekneme například, že znečišťování ovzduší není dobré pro životní prostředí, tak to jenom tak akceptují. Ale když řeknete, že, že to není dobré eh, z zdravotních důvodů, že dochází k přešasným úmrtím, pak samozřejmě to vzbudí mezi lidmi větší pozornost. Životní prostředí i zdraví jsou pro občany důležité důležité a komise samozřejmě vždycky sleduje zájmy občanů. Proto nemůže eh, mít eh, životní prostředí a zdraví mimo své priority. Paní Konečná. Děkuji. Eh, pane komisaře, já se v tom přestávám orientovat. Vy tvrdíte, že komise chce uvalovat sankce, zároveň jste nám zde dnes řekl, že členské státy by měly pomáhat odhalovat daleko více jakoukoliv nelegální činnost. A zároveň se asi shodneme na tom, že všechno začíná na komisi v tom, že neumíme připravit legislativu, které, ze kterou by se nedalo manipulovat nebo která by se nedala vykládat jinak, tedy interpretovat jinak. Mně z toho vzniká trošku přeházování horkého bramboru na jednu na druhou stranu, protože z jedné strany vy nám říkáte, tak my opravdu vyřešíme. Vůbec jste se tedy nebavil o automobilovém průmyslu, protože jestli bychom na někoho měli uvalit sankce, tak by to měl být právě ten automobilový průmysl, který obcházel námi daná pravidla. Ne ty členské státy, ale ten automobilový průmysl. A z druhé strany nám ale říkáte, že vlastně asi neumíme vymyslet legislativu, která by byla reálně realizovaná tak, aby nebylo možné ji obejít. A co zbývá těm členským státům poté? to, že prostě nebudou nic hlásit, protože se vás z jedné strany budou bát a z druhé strany nebudou mít jistotu, že i když se budou snažit pomoci, tak ve své podstatě nedojde k tomu, že za to ještě budou trestáni. Tak jak si to teda v konečném důsledku představujete? Myslím si, že to eh, vysvětlila Běnkovská. Co se týká komise, Komise je součástí legislativního procesu. Vy, rada, jste legislátoři. V případě eh, tohoto, eh, této složky, tak implementace, dohled a eh, zavádění sankcí a pokut je odpovědnost členských států. A to je odpovědnost, kterou udělila legislativa. Pro mě to je velice jasné ale vy jste nám dneska několikrát zopakoval, že chcete, abychom vytvořili společně s vámi novou legislativu, která pověří vás jako komisi k uvalování sankcí tak kdo všechno bude a na koho uvalovat ty sankce? Je to opravdu řešení toho problému, před kterým stojíme, že se něco obchází, my to nejsme schopni x let vyřešit a následně jsou za to byti zase ti, kteří na to v koneč, za to v konečném důsledku možná tak úplně nemůžou a to jsou ty členské státy. Já jsem opravdu přesvědčená o tom, že členské státy nejsou výniky této situace. Když jsem mluvil o tom, co chce dělat komise, mluvil jsem o návrhu, který komise představila, kde odpovědnost za dohled vynucování se přesouvá na komisi, jakožto odpovědnost. A ta odpovědnost dnes na komisi není. A proto si myslím, že ty návrhy které komise představila, situaci zlepší. Protože pokud dojde k novému skandálu, nebudeme moci říci, že ten skandál vyřeší ten konkrétní členský stát, nebo jiný konkrétní členský stát, anebo to bude každý členský stát řešit jinak. A jako poslední má slovo pan Ekut. Děkuji, paní předsedající. Víte, po několika slyšeních s bývalými komisaři pro životní prostředí a DG Enterprise nebo Growth jsme zjistili, že v komisi e, mají různá ředitelství e, své dvojí role, řekněme. Že některé otázky se snaží horko těžko zachytit něčeho, co říkáte, ale zdá se, že mezi jednotlivými generálními ředitelstvími v komisi bývaly rozepře, ale dnes už je všechno jasné a mezi DG Environment a DG Growth, DG Growth dnes je vše skvělé. Ale upřímně, pokud to tak opravdu je, tak jsem z toho dost nervózní, protože máme za sebou desetiletí zdržování eh, od automobilového průmyslu u, jakého, u jakékoliv legislativy, u jakéhokoliv vynucování. A když vezmeme ten tlak, jaký oni vyvíjejí na DG Grow, a teď najednou máme, eh, se tady vytváří dojem, že DG Environment je se vším, abych tak řekl, happy a všechno je skvělé, tak se chci zeptat, jaká je vaše role? Co to vlastně v té komisi děláte? Vy eh, tady něco nastínujete a chcete, abych já uznal, že je nějaký problém mezi DG Envy a DG Growth. Ale na podruhé, na potřetí, na poštvrté vám opakuji, že žádné problémy nejsou. Obě generální ředitelství jsou ochotná a budou ochotná, jsem si jist, přijít i sem k vám, čelit vašim otázkám. Pak se jich budete moct zeptat napřímo. To jsme udělali. Tato teorie, kterou máte nebo kterou chcete tady nějak uh, nastínit, budete z toho mít radost, když řeknu, ano, jsou obrovské problémy. Pane Velo, já pouze hovořím o tom, co nám řekli bývalí komisaři. Oni mluvili o tom, že to je e, obrovsky složitá situace, protože různá generální ředitelství zastupují různé zájmy a proto dochází k diskusím i ve věci, co je pravdy na tom, co říkají média. Vypnout mikrofon? Ano, já souhlasím s tím, co říkal Potočník a co říkali ostatní komisaři, já jsem to tady řekl i sám, že různí komisaři vedou svůj úřad z různého... No dobře, ale podívejte, pro mě to nejdůležitější je, vzhledem k tomu, že víme, že toho je hodně, co neplní předpisy, co budete dělat na urychlení celé věci. Co se týká plnění předpisů, Jediná věc, kterou mohu udělat, je, že mohu tlačit na DG Grow a, eh, a mohu s nimi diskutovat. A děláte to? Máme dopisy, my žádné dopisy od vás nevidíme. Dopisy, komuniké, cokoliv, vlastně od vás nevidíme vůbec nic, takže co děláte? Ale vy tu citujete Karlův dopis na každé schůzi. Ten dopis byl odeslán za mého mandátu. Ano, to bylo dva týdny do vašeho mandátu. No tak jak můžete říkat, že žádné dopisy nemáte? Vy ten dopis všude ukazujete. Dobře, takže to je jediný dopis, který máte. To je dost špatné. Ne, ne, pojďte, to, pojďte, pojďte mluvit vážně, ano. Nepojďme si ukazovat prstem jenom na komisi. Návrh komise tady u vás sedí od ledna. Už skoro celý rok. A za to budete také vinit komisi? To snad ne. Já od vás žádám činnost, akci a vy mi na to nereagujete. Ne, vy jste se ptal, jestli jsou nějaké problémy mezi generálním ředitelstvím, já jsem vám řekl, že nejsou. O tom vás mohu ujistit. Vážení kolegové, skončili jsme včas. Děkujeme vám, pane komisaři, že jste u nás vydržel eh, do takto pozdní hodiny na začátku velice nabitého štrasburského týdnu. Mám pro vás dobrou zprávu. Uvidíme se znovu ve čtvrtek v 10 hodin. Eh, přeji všem příjemné zasedání ve Štrasburku.